Dámy a pánové, vítejte na zasedání výboru IMCO. Začneme přijetím návrhu pořadu jednání. Bez komentáře, děkuji, takže přijato. Zápisy 25. 26. 1., 6. 2. a 9. 2. Ty jste všech, všichni dostali a budou považovány za přijaté, pakliže do konce dnešního zasedání nedorazí žádné námitky. Souhlasíte všichni? Souhlasíte všichni. Tak, teď mám takový dojem, že jsem něco přeskočila. Aha, ano. Připomínám, že tato schůze je živě vysílána na internetu. Eh, také máme aplikaci e-meeting pro poslance, jejich eh, asistenty nebo zaměstnance frakce, kde najdete dokumenty k eh, zasedání a proběhne také zvláštní zasedání výboru v pondělí 13. března od 19 hodin do 20.30 hodin ve Štrasburku. Takže laskavě si to poznamenejte. Ráda bych pak také přivítala eh, návštěvníky na dnešní schůzi, konkrétně koalici eh, členů různých svazů handicapovaných osob. Vítejte, jsme rádi, že jste tu. Víme, že vás velice zajímá, jak jsme na tom v otázce toho Accessibility Actu, což je složka, kterou tento výbor bere velice vážně. Děkujeme, že jste mezi nás dnes přišli. Nicméně, než se dostaneme k tomu danému bodu, máme ještě několik bodů na pořadu jednání, tedy každopádně vítejte. Pakliže zde je kdokoliv, kdo eh, nemá k dispozici tlumočení a kdo by chtěl tlumočení, pak eh, se sluchátky, ještě několik volných sedadel, křesel zde na straně sálu. Možná, že bychom vám našli ještě pár dalších, pokud by byl, pokud by byl zájem. Tady kolegyně vám pomůže, takže pokud nemáte tlumočení, ale rádi byste tlumočení měli, prosím, neváhejte se posadit. Tak, v tuto chvíli bychom obvykle mluvili o aktuálních informacích, o třístranných jednáních a dalších věcech, ale žádná tato jednání neproběhla od poslední schůze, to znamená, že se můžeme dostat přímo k dalšímu prvnímu substantivnímu bodu, což je návrh eh, směrnice pozměňující směrnici o vysílání pracovníků. Eh, navrhovatelkou je Kristel Šaldemoze, toto je tedy stanovisko, které poskytujeme výboru EMPL. A slovo dostane navrhovatelka a potom všichni ostatní. Ráda bych poprosila, abyste všichni dodržovali časovou lhůtu zpravodajka, dejme tomu pět minut a pak všichni ostatní tři minuty, jenom abych, aby eh, nám ten program moc neutekl. Tak a kdo bude chtít mluvit, nechce přihlásit Kristel Šaldemonze má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Budu mluvit dánsky, když dovolíte. Takže asi někteří budete potřebovat sluchátka, nevím, jestli všichni rozumíte dánsky. Tak, eh, děkuji. Děkuji i za těch pět minut. Nejsem si tak úplně jistá, jestli tolik času potřebuji, ale fajn. Já už jsem eh, říkala, jakým směrem bychom se ve výboru IMKO měli v této věci eh, ubírat a nemáme ani tolik pozměňovacích návrhů, je jich nějakých osm celkem. Eh, samozřejmě mě zajímá, jaké jsou vaše názory. Doufám, že se nám podaří dosáhnout konsenzu zde ve výboru, ale obecně za to bych ráda řekla, že všeobecně za to podporuji návrh komise ohledně tedy přizpůsobení směrnice o vysílání pracovníků. Respektive tedy podporuji ten záměr co do tedy vyšší specifikace a zlepšení směrnice o vysílání pracovníků. Nicméně jsou tři oblasti, které podle mě e, vyžadují ještě změny. Aby ten návrh byl jasnější, a přesnější, abychom nevytvářeli problémy ani pro členské státy, ani zaměstnavatele, ani zaměstnance. První taková oblast se týká délky vyslání. Komise říká, že můžete být vysláni až na 24 měsíců podle těchto pravidel. A já ve svém návrhu navrhuji, abychom to omezili na 6 měsíců. Činím tak z několika důvodů. Ráda bych řekla v první řadě, že 6 měsíců to je doba, o které jsem se rozhodla eh, podle toho principu, že například eh, po šesti měsících musíte začít platit daň z příjmu v té dané zemi, kde se nacházíte a proto má smysl, aby to vyslání bylo omezeno zhruba na 6 měsíců. Proč je to tak důležité? Je to důležité z hlediska vnitřního trhu. Musíme totiž zajistit rámec pro spravedlivou hospodářskou soutěž. Chceme, aby naši zaměstnanci měli spravedlivé zacházení a to znamená, že musíte dostávat stejné peníze za stejnou práci na stejném místě. A směrnice o vysílání pracovníků víceméně znamená, že není tak úplně jisté, že stejné peníze za stejnou práci na stejném místě dostanete. A pak je tady ještě jeden důležitý aspekt. Bude potřeba omezit takzvaný brain drain, odliv mozků. Takže chceme rovné podmínky, aby nedocházelo k tomu, že vysoce proškolení zaměstnanci odcházejí zejména z východu na západ, kde, budou, kde jsou často najímáni za nerovných podmínek. Takže navrhuji omezit to ze 24 měsíců na 6. Druhé téma se týká definice odměn. Ve svém návrhu stanoviska navrhuji abychom využili už existující definici toho, co to jsou odměny. Komise to chce změnit, ale já si myslím, že bychom se měli přidržet aktuální definice. A to proto, že to je definice, která se řídí územ, který v členských státech máme. A pokud bychom začali vytvářet novou definici, vytvořilo by to e, spoustu nejistoty. A e, to je jistě něco, čemu se budou chtít vyhnout socialisté. A třetí téma, kde jsem představila pozměňovací návrhy, to se týká pravidel pro zaměstnance se smlouvou na dobu určitou. Je samozřejmě potřeba se řídit pravidly ve směrnici eh, pro takzvané dočasné zaměstnance, ale pokud jsou nějaké členské státy, které chtějí jít ještě dál co do ochrany zaměstnanců se smlouvou na dobu určitou, tak v tom jednotlivém členském státě, kde o to mají zájem, musí mít možnost to také učinit. Takže tolik mé pozměňovací návrhy, eh, co se týká návrhu komise. A ještě jednou bych ráda poznamenala, že ten návrh komise obecně za to podporuji. A teď už se těším na vaše komentáře a samozřejmě jsem připravena hledat pro toto stanovisko co nejširší podporu, tak aby eh, výbor EMPL pak také vyslyšel naše komentáře. Děkuji vám. Děkuji. Tak, kdo bude mluvit za EPP? Andreas Schwab. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, paní kolegyně Šeldemoze, děkuji vám za vaši, váš návrh stanoviska. Magistr Karasto bohužel dnes nemůže být, ale požádá mě, abych jeho jménem přednesl několik myšlenek a já si k tomu dovolí tady paní předsedkyně ještě dvě přidám. 28. listopadu při prvním měně názoru už jsme měli možnost vyměnit si názory k výchozím postojům frakce. A teď samozřejmě, jak praví kolega Karas, je třeba, abychom se navzájem přiblížili a nalezli kompromis, který by pokryl širokou většinu výboru. Když se podíváme na současný návrh v souvislosti s návrhem komise, je třeba zmínit se o čtyřech bodech, které jsou pro pana Karase důležité. Eh, za prvé, teď je třeba vycházet z toho, že tato směrnice by měla jít napříč sektory. Eh, což rozšiřuje působnost původní směrnice. To pan Karas vítá eh, aby to platilo ve všech sektorech a tím pádem se posíl jednotný trh. I když samozřejmě chybí eh, Eh, pardon, ale znamená to, že tady nebude žádná možnost pro výjimky, bude-li to napříč všemi mm, sektory. Za druhé, co se týče malých, středně velkých podniků eh, v přeshraničních aktivitách, ti nesmí mít žádné překážky ve svých aktivitách. To je pro EPP velice důležité, protože také budeme projednávat balíček o službách a neměli bychom podlehnout iluzi, že na jedné straně směrnice o vysílání pracovníků by byla snadno oddělitelná od tohoto balíčku služeb a k tomu se budeme stále dostávat, protože sotva existují firmy, kde pracuje jenom jeden muž nebo jedna žena. A proto od prvního zaměstnance nebo od první zaměstnankyně už potom nebude aplikovatelný volný pohyb služeb, ale zaktivuje se celá ta byrokracie, která je nezbytná pro vysílání pracovníků a proto musíme zabezpečit, aby byla dodržována pravidla. Ale aby tato pravidla byla nebyrokratická a aby nevedla naopak k ochromování služeb. Já bych tady mohl vykládat historky z německo-francouzské <clears throat> situace, ale eh, to by zabralo příliš mnoho času. Pan Karas navrhuje, abychom nepřereglementovali podnikatelské prostředí a abychom omezili tu dobu na 6 měsíců. Eh, Pravidla ochrany práce už jsou obsaženy v původní směrnici. Dále si přeje pan kolega Karas, co se týče přepracování směrnice, aby tady došlo k určité možnosti oddělit takzvanou západní Evropu a východní Evropu. Ale kolega Karas to odmítá. On říká, my jsme jedna Evropa a rozhodně eh, eh, si rozhodně eh, nechce prostě zasahovat do toho, že snad pracovní podmínky v jiných zemích by byly nepřijatelné. On by rád, aby se nám podařilo to stále ještě pocitovatelné napětí mezi zeměmi s vysokou a nízkou úrovní mest překonat. A to je eh, linie EPP. A za čtvrté, milé kolegyně, milí kolegové, se pan Karas přeje, abychom naše stanovisko jako IMKO eh, odevzdali pro přepracování této směrnice je příslušný výbor pro zaměstnanost, který bude také vést třístraná jednání za parlament. A pan Kara chce, abychom jako IMKO eh, trvali na čtyřech svobodách pohybu, ale nemělo by dojít k omezení pohybu osob. V tomto smyslu jsem vlastně už vyjádřil i své myšlenky a těším se na další diskusy. Děkuji. Tak já jsem stínovou zpravodajkou za EKR, takže mi dovolte několik komentářů za skupinu EKR i mé vlastní názory. Za prvé, co se týče právního základu, eh, Ukazuje se, že jsou zde mm, návrhy na to, aby se změnila ta právní základna, ale já si myslím, že bychom měli se trvat na tom původním návrhu, protože to je legislativa, která se týká poskytování služeb. Myslím si, že bychom neměli rozšiřovat eh, eh, tu, ten právní základ z článku 53 a 64 na 5 a 3. Co se týče dlouhodobého vysílání, tak komise tam má eh, nové ustanovení, které se týká právě dlouhodobého Ehm, vysílání, které má bojovat s dumpingem. Navrhuji, aby tam byla lhuta 24 měsíců, od které se změní podmínky. Musí tam být také povinné kogentní ehm, podmínky, které se budou uplatňovat na toho pracovníka, který se trvá déle než 24 měsíců. Také my tedy navrhujeme kumulativní pravidlo já souhlasím s tím, že chtějí eh, bojovat s sociálním dumpingem a chci, chtějí rovné podmínky pro všechny, ale myslím si, že ta 24-měsíční eh, lhuta je taková arbitrárně stanovená a také neodráží situaci ve všech sektorech, zejména co se týče té kumulativity. A zcela jistě nepodporuji to, aby se ta lhuta snad měla snížit na 6 měsíců ve všech oblastech. Uvedu příklad. Pokud si třeba eh, chcete koupit nějaký eh, skener pro lékařské účely, tak eh, vlastně pak potřebujete, aby nějaký technik vlastně vám prováděl údržbu a, a přijel třeba z jiné země a to opravdu pak může vyžadovat třeba delší lhůtu. Já si myslím, že těch 24 měsíců je opravdu pouze arbitrárně stanoveno. Takže mám určité obavy jak to také bude v souladu s článkem 3 a 8 eh, řím, nařízení Řím, kde se říká, že vlastně každé, eh, jednotl, každá pracovní smlouva bude eh, se řídit těmi ustanoveními, které se vyberou smluvní strany. Takže zde se nehovoří o tom, že se musí mandatorně používat ta, ehm, ten právní systém toho hostitelského státu. Myslím si, že teď už Řím 1 má dostatečné zábrany, jak chránit ta, ta práva a povinnosti a myslím si, že nepotřebujeme stanovovat ještě další eh, podmínky, které jsou navíc stanoveny arbitrárně. Také by bylo možné, nebo je možné pohybovat se eh, přes různé jurisdikce, pokud máte pracovníky, které chcete vysílat a nemusí tam být tedy speciální další podmínky tak to je vlastně třeba ten příklad, který jsem uvedla, který se týká toho přístroje, ale takové, takových případů může být více, takže je důležité, aby ty, ta pravidla, která se eh, stanoví, aby byla vymahatelná. Já si myslím, že to jsou hlavní názory, které jsem chtěla říci. Také jsem si vyslechla, že pan Šváb navrhuje výjimku pro malé a střední podniky. Mně by se to líbilo, ale chtěla bych spíše najít řešení, které bude fungovat pro i větší firmy, i pro velké firmy, i pro všechny speciální sektory. Dobře, děkuji. Další je paní Dita Charanzová. Je přítomná? Není, takže Denis. Denis de Jong. Děkuji, Vicky. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce. Myslím si, že nemůžeme ani dostatečně zdůraznit, jak je tak důležitá diskuse, zejména v kontextu stávající předvolební kampaně v Nizozemsku. Evropská unie mm, má problém s tím, že zde nejsou stejné platy pro stejné pracovníky na stejném místě, což má velice e, silný negativní dopad na image Evropské unie obecně. Takže tato diskuse je velice důležitá a já přeji paní zpravodajce mnoho úspěchů, protože se domnívám, že základ jejího názoru, eh, pardon, jejího stanoviska je dobrý. Ehm, chystáme se učinit některé eh, návrhy, některé pozměňovací návrhy, ale neznamená to, že bychom nebyli připraveni ke kompromisům. Myslím si, že je dobré, aby jednotlivé strany politického spektra byly jasně viditelné při přípravě Eh, tohoto mm, stanoviska. Myslíme si, že šestiměsíční lhuta je příliš dlouhá, protože v praxe je to tak, že většinou to vyslání trvá čtyři měsíce a my bychom chtěli tu lhutu snížit na dva měsíce a v Nizozemsku dokonce někteří chtějí, aby to bylo ještě menší než dva měsíce. Já vidím, že paní předsedkyně se jaksi usmívá, ale já si myslím, že to není k smíchu, protože to je situace, která vede k diskriminaci, vlastně i k rasismu a vlastně to um, staví lidi proti sobě. Já si myslím, že to je velice důležitá věc. A dva měsíce to je výsledek diskuse, kterou jsme vedli. Další věc. Vysílání pracovníků podle našeho názoru musí být chápáno tak, že to znamená, že pracujete pro e, firmu v mm, tom státu, e, bylo by to tedy, byla by tam, bylo by tam 90 dní e, a také bychom to chtěli rozšířit ten návrh i na přepravu, protože zatím není úplně jasné, zda ta směrnice o vysílání pracovníků se vlastně vztahuje i na přepravu či nikoli. Myslíme si, že by se to na dopravu vztahovat mělo. Samozřejmě musíme brát v úvahu také aspekt hospodářské soutěže, konkurence a i speciální situace eh, dopravy, například eh, čas, eh, čas jízdy podmínky, které se týkají času jízdy a tak dále. Ale já si myslím, že celkově by se to mělo vztahovat eh, na všechny sektory. Předložíme různé pozměňovací návrhy, ještě další, které teď nezmiňuje, ale tyto tři jsou pro nás nejdůležitější. Těším se na další schůzku stínových zpravodajů na téma této směrnice. Děkuji, říká paní předsedkyně. Eh, vy jste hovořil za Ditu? Ano. Dobře, takže nyní pan Salmon... nebo teď tedy pan Salmonica skupinu ALDE. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, tyto případy se objevují napříč EU. Nezlobte se, musím vás přerušit. Něco je špatně s tlumočením na druhém kanále. Vy mluvíte anglicky, ale na nás to mluví jiným jazykem, takže prosím. Oni mě překládají do angličtiny? To jsou ale věci. No, když tak, začněte znovu, ano? Tak, já jsem říkal, že děkuji eh, zpravodajce za, na návrh eh, stanoviska. Já se hrozně omlouvám, ale kanál 2 mluví finsky. No, tak, teď už by to mělo být v pořádku. Takže znovu a lépe. Tak, teď už je to dobře? Výborně. Takže, debata začala už v celé řadě členských států EU. Vyslaní pracovníci eh, se často asociují s tím argumentem ohledně závodu směrem dolů, protože se považují za někoho, kdo přispívá k nižším platům a oslabení sociálních sítí, ale já jsem přesvědčen, že Rozumná debata na toto téma musí odmaskovat tyto předsudky o vysílání pracovníků. Je potřeba uspořádat si fakta a tuto směrnici řádně revidovat. Rád bych začal tím, že řeknu, že eh, napříč EU je takové společné nerozumění ohledně geografických vzorců vysílání pracovníků. Eh, mnoho lidí si myslí, že většina vyslaných pracovníků pochází z takzvaných novějších členských států a vysílá se do starších členských států, ale statistika a fakta ukazují, že tento argument je nesprávný. Studie Delorsova institutu z roku 2014 eh, ukazuje, že Polsko sice vysílá nejvíce pracovníků, ale na druhém a třetím místě jsou pak Německo a Francie. Takže vysílání pracovníků skutečně není pouze záležitostí toho, že pracovníci z chudých států by využívali blahobytu v bohatých státech, ale existuje to i naopak a je velice důležité na to nezapomínat. Za druhé, mnoho lidí tvrdí, že vysílání pracovníků se pouze týká pracovníků s nízkými dovednostmi. Opět i toto fakta vyvracejí. Vysílání je sice častější ve středně kvalifikovaných nebo nízce kvalifikovaných sektorech, jako například ve stavebnictví, ale vysílání pracovníci se objevují rovněž v oblasti vysoce kvalitních služeb, jako je finanční sektor nebo zpráva věcí veřejných. A nakonec mnoho lidí si myslí, že vysílání pracovníků vede k sociálnímu dumpingu v hostitelských členských státech. Všichni si pamatujeme na ty eh, příběhy o polských instalatérech, o kterých se povídá ve spoustě členských států. Někteří odboráři eh, křičeli na vyslané pracovníky z eh, Lotyšska běžte domů a chovali se naprosto nepřijatelně. Tady je opět potřeba ukázat na skutečná fakta. Studie European Policy Center jasně ukazuje, že vysílání pracovníků může přispívat k zvyšování zaměstnanosti v hostitelském členském státě, ke snižování nezaměstnanosti a zvyšování daňových příjmů v státech původu, což je, myslím, prospěšné pro celou EU. Ale jaksi eh, zneužívající nebo nelegální chování zde existuje v této oblasti a s tím je potřeba bojovat. A na tomto pozadí předložím eh, některé pozměňovací návrhy. Eh, zejména se soustředím na tři cíle. Za prvé, zajištění a zvýšení svobody poskytování služeb v hostitelských členských státech což je svoboda zakotvená ve smlouvě. Za druhé, nalezení právní jednoznačnosti v těch konceptech, kde nám tato jednoznačnost zatím chybí. Je potřeba respektovat pravidla o minimální odměně, minimálních plateb a je také potřeba respektovat diverzitu národních eh, systémů sociálního zajištění, které jsou různé. Je potřeba z té směrnice o vysílání pracovníků vyškrtat cokoliv nejasného, tím vytvoříme lepší legislativu a zajistíme, že členské státy budou vědět, jak ji v praxi aplikovat. A za třetí, je potřeba zajistit, aby takováto revize směrnice nevedla k disproporčním opatřením a další byrokracii v členských státech. Těším se na debatu Eh, slyšel jsem zde návrh EPP eh, e ohledně výjimky pro malé střední podniky a to velice pečlivě zvážíme. Děkuji. Eh, děkuji vám za zelené Igor Šoltes. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. V první řadě bych chtěl poděkovat paní Šaldemóze, paní navrhovatelce, za skvěle zpracované stanovisko. Vysílání pracovníků, to je velice důležité téma. A to z mnoha důvodů. Jeden důvod je takzvaný sociální, je potřeba chránit vyslané pracovníky. A proč? Slýcháme příběhy v podstatě každodenně o osudech lidí, pracovníků vyslaných do zahraničí, zejména z oblasti stavebnictví. A jsou to v podstatě takové horory, vyprávěné zaměstnanci, kteří jsou v podstatě otroky tam, kam jsou vysláni. Takže eh, my podporujeme revidování směrnice o vysílání pracovníků. Zatím zde bylo až příliš manévrovacího prostoru, což vedlo ke zneužívání pravidel. My si myslíme, že eh, sociální a pracovní právo by měly mít k sobě co nejblíže a rozdíly mezi nimi by měly být minimální. Eh, například tedy, když se jedná o případ eh, pracovníků, kteří jedou do nějaké jiné země, ale dělají tam v podstatě shodnou práci. A proto si myslím, že závěrečný text bude tak důležitý například co se týká odměn nebo minimálních mest. A to pro všechny pracovníky, včetně těch vysílaných. Tím se zajistí, jak budou členské státy a podniky tato pravidla aplikovat, pakliže se budou účastnit nejrůznějších projektů, včetně mimo jiné boje proti takzvanému sociálnímu dumpingu. Je zde ovšem jedno klíčové téma. Jaký je záměr této změny, této revize? Snažíme se chránit vyslané pracovníky? A nebo je to v zájmu firem? Protože tím, že pracovníkům neplatíme, nebo tím, že zneužíváme pravidla, můžeme my jako firmy nabízet naše služby za nižší eh, ceny a můžeme dostávat více zakázek. Takže já si myslím, že je potřeba nejprve zaujmout takový všeobecný postup. A pak ještě jedna věc, a to už vezmu velice stručně. My souhlasíme s navrhovatelkou v tom, že 24 měsíců je až příliš. Takže bychom nejspíš souhlasil, že je potřeba to zkrátit na nějaké rozumné období. Šest měsíců se zdá být poměrně dobré období, protože většina vysílaných pracovníků se průměrně vysílá na čtyři měsíce. A na závěr ještě jedna věc. Bez ohledu na definitivní výsledek bychom se měli zvlášť soustředit na kontrolování, na, na, na dohled, na implementaci této směrnice je potřeba také zajistit efektivní monitoring. Je potřeba zavést sankce pro ty, kteří ta pravidla zneužívají. Pokud to tak nebude, tak to hrozí, že se vlastně nikam neposuneme. Děkuji. Tak a teď máme 9 minut a mám zde tři řečníky, takže každý má 3 minuty. Ana Maria Koraca Bild, potom Pascal Arimon a Eva Medel. Děkuji, za slovo a děkuji také Chris za její dobrou zprávu. Já si myslím, že bychom tuto směrnici měli zrušit, protože problémem je to, jak je vymáhána, jak je ta stávají, nebo problémem je to vymáhání té směrnice, to musí být zlepšeno. Není nutné měnit směrnici a když měníme právní základ, abychom tam e, za, vlastně posílili mm, jednotný trh, abychom zachovali čtyři svobody a tak dále, tak to nepůjde pouze proti celé myšlence té směrnice o vysílání pracovníků, ale navíc více než 11 vnitrostátních parlamentů znešlo žlutou kartu a to z dobrých důvodů. My to vlastně úplně ignorujeme, úplně to opomíníme. Takovým způsobem přece nemůžeme vytvářet na evropské úrovni legislativu. Takže o co se jedná? Denisy, ty jsi hovořil o problémech, které jsou velice závažné ve všech členských státech. Existuje mnoho Evropanů, kteří jsou rozhorčení a týká se to toho, že ta, ta fakta nejsou dobře mm, vysvětlována nebo nejsou dobře eh, protože jde o to, že opravdu to vysílání probíhá všemi směry. A cílem vysílání není ani sociální dumping, ani není cílem eh, vlastně podkopávat eh, nebo mít konkurenční výhodu nízkými mzdy, mzdami. Takovou eh, ekonomiku zcela určitě nikdo nechce. Ale jde o to, že je, je tam určité zneužívání, není to dostatečně vymáháno, tato směrnice, je to i chyba členských států a spíše je tam nedostatek svobody poskytování služeb. Protože vlastně to vede k tomu, že lidé nemají dost pracovních míst. Musíme být lídrem v této věci, ne, ne, nesmíme naslouchat populistickým návrhům. Já vím, že vy se teď nacházíte v obtížné volební kampani, chci vám projevit veškerou solidaritu. Ale nemůžete mít pouze kvůli tomu eh, pravdu. Musíme hájit svobodu pohybu. I v této volební kampani, více než kdy jindy. Myšlenka komise omezit tu lhutu na 24 měsíců a vy, pak zde jsou návrhy 6 měsíců a 2 měsíců, to jde všechno proti dalšímu eh, právním ustanovením. Takže chcete řešit problém tak, nebo myslí, myslíte si, že ten problém vyřešíte tím, že vlastně zase uh, budete postupovat v kontrastu s jinou právní úpravou. Já nevím, zda mm, jiná časová lhůta lépe ochrání práva pracujících. Navíc to povede k právní nejistotě, oslabí to vnitřní trh. No, myslím si opravdu, že to zcela jistě není dobrá cesta. No a co se týče toho odměňování, eh, Kristal, možná tě překvapí, že s tebou naprosto souhlasím. Já bych to sama nenapsala jinak, jak to popisuješ v tom svém vysvětlení. Tam se hovoří o tom, že to musí být všechno v souladu s eh, výroky Evropského soudního dvora. Já si myslím, že bylo lepší přidat tam určité um, prvky k té definici, která už existuje, než nějak to měnit. Já se omezuji ve svém projevu časově, protože vím, že není mnoho času, ale zcela jistě bych k tomu ještě dokázala říci mnoho dalších věcí. Děkuji. Nyní Pascal Remon, pak Evelyn Gebhardt. Pascal, prosím. Vicky. Děkuji, Vicky. <clears throat> Skutečnost, že teď hovořím po kolegyni Koraca Bild a nemohu jí dát za pravdu, ukazuje, co je opravdovým problémem eh, v této obtížné směrnici o vysílání pracovníků musím odkázat na to, že tyto hororové příběhy, které se tady načetly, nejsou vůbec žádné příběhy, ale opravdová skutečnost, zejména když člověk přichází z Belgie a zná tady ty překážky, <clears throat> tak ví, že to vůbec nejsou žádné vyprávěné příběhy, ale že je to skutečnost a proto je třeba pokusit se o zlepšení této situace. Není možné, aby tady vznikl pocit v mnoha členských státech, že na základě vysílání pracovníků přijdou jiní pracovníci o práva a budou vytlačeni z trhu. No tak to není možné. Teď si můžeme položit otázku, jakým způsobem můžeme zlepšit tuto směrnici k vysílání pracovníků. Tady dávám tedy kolegyni Korace Debil za pravdu. Za prvé je to otázka kontroly. Musíme lépe kontrolovat, musíme dát k dispozici také prostředky pro tuto kontrolu a musíme vytvářet příslušnou legislativu pro kontrolu. To jsme udělali v prováděcí směrnici z roku 2014. Teď už je to tak, že většina zemí už to implementovala. To je první krok. Ale druhá věc je, že tato směrnice obsahuje celou řadu prvků, které je třeba zlepšit, ale v tom případě bychom to taky měli udělat. Proto vítám návrh paní Šaldemoze, že konstruktivně nakládá Eh, se svou zprávou. To je dobré. A teď bych rád, mm, co se týče zásady, že máme cíl, a to znamená stejný plat za stejnou práci na stejném místě, to já podepisuji, že bychom eh, tady tuto směrnici o vysílání pracovníků zlepšili. Za prvé, doba vyslání 24 měsíců, o tom je třeba diskutovat, jsou tady pro i proti. 24 měsíců, ale ne, nebylo jen tak jako vysypáno z rukávu. Těch 24 měsíců je v 883 eh, nařízení z roku 2004. Musíme popřemýšlet, jak to tady udělat, abychom na jedné straně ehm, měli nějaký definovaný čas, ale na druhé straně tady přece už ta doba byla určená, my nesmíme to rozporovat postup nebo přístup, který bychom mohli zvolit, je, že bychom postupovali specificky podle jednotlivých odvětví, že bychom prostě definovali tuto dobu podle jednotlivých sektorů. Asi to není optimální pro právní jistotu, ale mohlo by to být řešení. Druhá věc, když hovoříme o pracovních podmínkách a podmínkách zaměstnávání, tak se mi zdá, dobré mm, dát taky určité příspěvky mm, jako na diety. A potom to třetí, co bylo vynecháno, to je odvětví přepravy. A tady bych rád, aby komise nečekala, ale aby aktuálně připravovala eh, tyto návrhy, které jsou obsaženy v bodu odůvodnění číslo 10. Eh, protože to je v souladu s tím, co je zapsáno v Bílé knize pro dopravu, kde je komise vyzývána k tomu, aby připravila opatření eh, proti nelegálním postupu v oblasti dopravy. Děkuji, děkuji. Teď máme rozhodnutí. Eh, máme tedy rozhodně velmi nabitý program a já nemůžu brát čas jiným tématům, mm, protože je to strašně za, významná záležitost. Dobře, signalizují mi dva eh, členové, že chtějí hovořit, to je Eva Evelina. Dám-li slovo, eh, tak budeme mít méně času pro jiná témata. Budeme stejně se vracet diskuzi o tomto tématu během několika týdnů, protože budeme probírat pozměňovací návrhy. Ale dobře, tak nejprve Eva, Evelín a pak budu konzultovat s mými spolupředsedy. Děkuji, já budu hovořit bulharsky a pokusím se být co nejstručnější. Děkuji mnohokrát paní zpravodajce za její práci a ráda bych potrhla několik aspektů. Za prvé, úprava eh, lhůt, po nichž eh, legislativa týkající se přijímacích zemí Eh, týkající se z doby 24 měsíců eh, znamená určitou změnu. Mm, těch 24 měsíců ale byl dobrý kompromis, který byl nalezen, eh, který by pomohl snížit nekalou konkurenci. A já bych ráda požádala zpravodajku, aby vysvětl, nebo zpravodaje, aby vysvětlil, vysvětlila <clears throat> důvod bodu ustanovení 10 protože změny navrhované komisí eh, tyto problémy řeší. A potom je tady záležitost týkající se um, práva rozhodného. zejména v souvislosti s mezinárodními přepravními <clears throat> aktivitami. Je třeba zohlednit specifiku těchto aktivit. Bod, úvodní bod ustanovení 12 <clears throat> týkající se odměňování, eh, což může mít dopad na možnost poskytovat službu, protože vnitrostátní pravidla by měla zohlednit potřeby zaměstnanců, potřeby pracovníků a neměly by mít dopad na přeshraniční ustanovení o službách. Rovněž prvky odměňování pro vysílené pracovníky musí být vyjasněny, jinak by mohly se vyskytnout problémy. A poslední bod, na který chci upozornit, je, Mm, definování toho, co všechno má být obsaženo v platu či v odměnách. V souvislosti s vnitrostátními pravidly, která mohou mít um, značný dopad na platy. Ehm, potom tady máme co dočinění s vnitrostátními pravidly na nejrůznější úrovni Eh, co se týče legislativní povahy, ale také nelegislativní povahy. Využijeme. A mm, co se týče různých rozhodování a návrh, neodpovídá eh, právu, jak je vykládáno Evropským soudem, eh, který mm, stanoví, že pravidla by měla být závazná, neměly by záviset na vůli zaměstnavatele který zaměstnance vysílá a aby tato pravidla byla transparentní, je třeba, aby byla jednoduchá. Děkuji mnohokrát. Pan Sandovič nehovořil za ALDE. Já se musím zeptat nejprve Dity Charanzové, aby hovořila za ALDE. Dito. Děkuji, paní předsedkyně, já budu velice stručná, protože došlo k určitým tým poruchům, poruchám komunikace. Eh, eh, já si myslím, že tento návrh komise byl pochybný od počátku. Anna Maria už něco řekla o žlutých kartách a já lituji toho, že toto stanovisko rozhodně nezlepšuje situaci a jenom posiluje zásady, které jsou v protikladu k zásadě volného pohybu zboží. Na legálním základě, proč se snažíme změnit ve výboru IMCO? My bychom měli se držet našich principů. Já nevidím žádné stanovisko pozměňované, je tady prostě ospravedlňováno, to obhajováno a my, naše skupina se postaví proti. My dáme pozměňovací návrhy, které se budou snažit zlepšit fungování jednotného trhu a ne ho brzdit. Eh, tak trošku mám obavy z toho, že to má pokrývat všechny sektory. A připomínám, co již tady zaznělo oblasti dopravy. Co se týče odměňování, nedostatek jasnosti, to je jeden z hlavních problémů tohoto návrhu, zejména nedostatek transparentnosti a ustavujících prvků. Co se týče omezování té doby na 6 měsíců, problém bude jak dát administrativě možnosti, kdy eh, takové prodloužení hluty je reálné nebo ne. Eh, to není o to platit nebo neplatit, ale jde o soulad se stanoveným systémem, zejména když hovoříme o malých a středně velkých podnicích, které nemají možnost najímat si armádu účetních a právníků. Já bych tady doporučila abychom podle článku 4 směrnici eh, o posilování eh, přebrali ta ustanovení, která tam jsou. Já bych tady mohla pokračovat, ale zbytek bude obsažen v mých pozměňovacích návrzích a není Evelyn Gepard. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já si myslím, že jeden z problémů jednotného trhu je, že nemáme vůbec společné pracovní právo a sociální právo a proto ty rozdíly v jednotlivých členských státech jsou tak velké. A to je to, <clears throat> co způsobuje tu potíž a proto je nesmírně významné, abychom téma vysílání zaměstnanců a zaměstnankyň velmi podrobně zanalizovali i z pohledu práv těchto lidí, kteří pracují. A tady se za prvé jedná o nezbytnou ochranu pracovníků v těch zemích, do kterých jsou vysíleni. Jak to řekl Arimo, to nejsou žádné pohádky, které se tady vykládají a není možné, aby Eh, prostě na základě vysílání pracovníků vznikly eh, nějaké potíže na vnitřním trhu té přijímající země. Ale nesmí být zaveden sociální dumping za pomoci pracovníků vysílaných, ale my musíme pomoci k tomu, aby vysílání pracovníci měli naprosto stejná práva jako pracovníci v té zemi, kde pracují. No o to se jedná. Postarat se o to, aby i tito vyslaní pracovníci bra, byli bráni vážně a chráněni před tím, aby nebyli zneužíváni k provozování sociálního dumpingu. A to je to, co musíme dosáhnout a proto velice vítám návrh paní Šaldemoze. Děkuji mnohokrát. Takže já dám ještě slovo paní Šaldemoze, aby na to zareagovala. Pak ještě paní Kraca Bild eh, se ujme chvilku předsednické funkce, protože se musím někam odskočit a nyní paní Kristal Šaldemoze. A no, děkuji, děkuji všem za vaše komentáře. Myslím si, že je jasné, že se jedná o důležité téma a zároveň o téma citlivé. A je zde mnoho různých zájmů, jde o to, jak se k tomu postavíme. Nechci se vyjadřovat ke všem komentářům, které zazněly, ale dovolte mi alespoň pár uh, názorů. Za prvé, myslím si, že obecně, pokud učiníme nějakou výjimku pro malé a střední podniky, já chci říci, že malé a střední podniky těch je nejvíce na trhu. A pokud jim dáme nějakou výjimku, tak to znamená, že v podstatě je to jako kdybychom vůbec nic, žádnou novou legislativu neměli. Pokud by... Takže já, já jsem proti té výjimce. Pak také někdo říkal, že tedy doprava by tam měla být vyňata, nebo že by tam měla být zase specifická legislativa pro tento sektor. Já jsem se rozhodla dát pryč bod odůvodnění 10. A to z toho důvodu, že vlastně části by se měly týkat i dopravy, nebo pracovníků v dopravy, protože si myslím, že všichni pracovníci mají nárok na ochranu. Podle mě je to důležité. Také e, jsem slyšela, že jsou té různé názory na, tu, na to období. Někdo dokonce říkal dva měsíce, já si myslím, že těch šest měsíců je dobré. Samozřejmě, že o tom ještě můžeme hovořit, jak ta lhuta má být dlouhá. Můžeme tam ještě přidat nějaké další rysy eh, k těm podmínkám. Myslím si, že pokud mm, vytváříme stanovisko, tak by byla škoda, abychom vlastně nevyužili tu příležitost kterou máme jako výbor. Jsme přece výbor IMCO, tak je důležité, abychom přišli také se svým stanoviskem. Stále ještě eh, mám spoustu optimismu, uvidíme, jak se nám podaří zapracovat tam všechny pozměňovací návrhy, ale ještě na to máme další týdny. Děkuji. Já děkuji paní zpravodajce a děkuji také za celou rozpravu. Pozměňovací návrhy prosím předkládejte do 22. března do 12 hodin. Děkuji. A nyní se dostáváme ke zprávě pana Nikoli Danteho, která se týká kolaborativní ekonomiky. Budeme se věnovat pozměňovacím návrhům a dávám slovo kolegovi Nikolovi. Děkuji za slovo. Děkuji, Ana Mario. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům i kolegům z jiných výborů za mnoho pozměňovacích návrhů. Celkem jich bylo předloženo 366, tak si myslím, že to opravdu ukazuje velký zájem eh, a to, jak velký důraz tomu překládá celý Evropský parlament, nejen tento výbor. Jsem také velice rád, eh, že třeba i výbor FEM předložil eh, své stanoviské také jsou zde, také zde například výbor ITRE, který by se ještě mohl využít také článek 54. Takže z těch pozměňovacích návrhů vidíme, že všichni uznávají, že tato ekonomika sdílení může mít velké, mm, velký prospěch pro všechny, pro občany, pro firmy, pro celou společnost obecně. Ale zároveň tam jsou určité obavy, které jsou vyjadřovány v těch pozměňovacích návrzích, Jedná se o fenomén, který narůstá a všechno, co narůstá a co se vyvíjí, může mít i negativní dopady na společnost. Zejména se jedná třeba o daně nebo o ochranu eh, spotřebitelů, zákazníků. Takže je důležité abychom vytvořili určitý právní rámec. Musí zde být pravidla, protože zatím je to tak, že situace je roztříštěná, mezi jednotlivými členskými státy se ta pravidla liší a není zde vlastně žádná společná legislativa na evropské úrovni. Dokonce i místní orgány jednotlivých členských států se liší ve svých názorech. Pokud chceme eh, překonat tuto roztříštěnost, tak se můžeme podívat na větu, která říká, že je, důležité, že je zde důležitý společný evropský rámec, musí tam být společné principy a společná pravidla, konkrétní pravidla. A na základě toho pak může být vytvořen společný právní rámec. Ty zásady by měly obsahovat potřebu řádného, řádné využívání už existující legislativy, která se týká služeb, poskytování služeb. Znamená to, že se třeba musí využívat různé postupy při nesplnění povinnosti, pokud dojde k takové situaci. Pak je tam důležitá otázka, která se týká vztahu mezi celoevropským přístupem a mezi roztříštěností legál, eh, těch legislativních nebo legálních eh, um, systémů. Také jsou tam různé zkušenosti v různých členských státech. Myslím si, že na to o tom hovoří mnoho. Pozměňovacích návrhů ne vždy se úplně eh, shodují. Potřebujeme nějaký společný přístup, který ale zároveň bude brát v úvahu i místní rozdíly a také i zásadu subsidiarity. Klíčové je rovněž rozdělovat, rozlišovat mezi profesionálními poskytovateli a mezi um, subjekty, které nejsou profesionály. Bude důležité rozlišovat, jak vlastně rozlišíme, kdo je profesionálním poskytovatelem a kdo je tedy v té druhé kategorii. Takže jak to definovat, jak rozdělit poskytovatele do těchto dvou kategorií. Myslím si, že bude nutné najít eh, kompromis v těch různých návrzích. Komise i členské státy se musí rovněž více snažit eh, zamyslet se nad tím, jak to, jak ty poskytovatele rozlišit. V pozměňovacích návrzích také hovoříme o tom, že chápeme potřebu rozlišovat mezi profesionálním a neprofesionálním poskytovatelem je to důležité i pro eh, ty sektory, protože kolaborativní ekonomika, ta se stále obnovuje a mm, pak je tam na druhé straně ale ta tradiční ekonomika. Další důležitá otázka, které se věnujeme, je to, jak zaručit co nejvyšší stupeň ochrany spotřebitelů jak při tom poskytování služeb subjekt, mezi, subjekty, mezi subjekty na stejné úrovni, anebo tedy v těch případech, kdy tím poskytovatelem je profesionální poskytovatel. Otázka je zde také um, právní odpovědnost zprostředkovatele nebo právní odpovědnost platform. Já chci ještě říct, že my jsme to projednávali až úplně nakonec a měli jsme na to pouze 20 minut, takže si myslím, že bychom na to měli mít víc času. Ještě pokud mi dáte pár minut, tak eh, už eh, budu končit. Takže otázka právní odpovědnosti, platform, platformy zatím eh, se regulují samy Ovšem nemusí to stačit úplně na všechny druhy právní odpovědnosti v celém systému. Pak je tam také otázka využívání algoritmů, které jsou velice důležité. E, platformy nesmí ani zneužívat informace, ani nějakým způsobem někoho diskriminovat. Hmm, celá řada pozměňovacích návrhů i Eh, se toho týká a bude asi, důležit, bude asi obtížné najít kompromis. Ale pak je tam ještě kontroverznější otázka, ta se týká zdanění. Zda tedy platformy mají eh, platit daně nebo jakým způsobem, ale nedá se pouze o platformy, vlastně o eh, všechny ty operátory, všechny ty subjekty. Myslíme si, že tam musí být silný, silné propojení v té daňové povinnosti. A ještě poslední věc, pane, paní předsedající. Já se omlouvám, že hovořím tak dlouho, ale ještě je zde otázka práv pracujících. Bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů. V tomto smyslu hovořili jsme také s výborem EMPL a jejich zpravodajové přinesli důležité návrhy. Chceme holistický a zároveň pragmatický přístup, nezatížený ideologií, už jste eh, vlastně proběhli eh, i, i, v, i v tom digitálním světě mm, známky toho, že tam také dochází k různému zneužívání nebo k nedodržování pravidel. Takže je důležité, abychom velice úzce sledovali i celý ten svět těch různých eh, zprostředkujících platform nebo hostitelských platform. Také se třeba psalo v novinách o různých eh, eh, firmách jako Fudora. Musíme zabránit sociálnímu dumpingu, musíme také zabránit nekalé hospodářské soutěži, je třeba garantovat práva pracujících a také právo pracujících eh, na zastoupení musí eh, se to vlastně týkat jak tradičních odvětví, tak i těch moderních odvětví. Nakonec bych ještě chtěla říci, že si velice rád vyslechnu názory ostatních kolegů a doufám, že nakonec Evropský parlament v této kontroverzní, ale zároveň důležité otázce vysloví jasné a velice um, významné stanovisko. Já jsem tě nechala, Nikolo, hovořit dlouho, protože opravdu se jedná o významnou otázku a bude to mít velký dopad na občany už teď. Má mnoho sektorů dopad na život občanů. Nicméně teď tedy budu muset možná omezit ostatní. Já bych chtěla říci jako stínová zpravodajka za EPP, že obecně souhlasím eh, s tímto návrhem a jsem velice ráda, že s tebou spolupracuji. Klíčové je nastavit eh, dobře to, co děláme na evropské úrovni, jak se vyrovnat s tou fragmentací legislativy, jak chceme, jak chceme také posílit přeshraniční aspekty za účelem eh, usnadnění kolaborativní ekonomiky, aby tato ekonomika mohla růst v celé Evropské unii. A zároveň vlastně nechceme eh, se vměšovat do eh, pracovního trhu a daní a dalších věcí, které se týkají způsobilosti členských států. Já si ale myslím, že by zde neměla být celoevropská regulace, spíše eh, společné principy, definice, výměna osvědčených postupů. A měli bychom k tomu přistupovat v pozitivním tónu. Mm, neměli bychom o tom hovořit eh, v tom smyslu, že se jedná o nějaký střed, o nějaký boj tradiční a té nové ekonomiky. Spíše, pokud, eh, spíše bychom měli zdůrazňovat, že pokud se členské státy toho chopí správným způsobem, tak to může být prospěšné. Samozřejmě nesmí eh, docházet k tomu, že třeba ty platformy budou mít nějakou výhodu z toho, eh, z toho důvodu, že nebudou dodržovat nějaké eh, podmínky, které třeba musí dodržovat ty tradiční, mm, tradiční odvětví. Takže je důležité, aby se byla právní jistota, aby také členské státy rozlišovaly mezi Eh, těmi eh, poskytováním služeb peer-to-peer, -peer, tady mezi subjekty na stejné úrovni a mezi um, profesionálním poskytovatelem. Také tam musí být právní odpovědnost i těch eh, platform. Také tam musí být společné klíčové aspekty AKI, musí být uplatňovány směrnice o službách, směrnice o elektronickém obchodování a další legislativu, která už existuje. A také si myslím, že musíme ještě zlepšit a zrychlit všechny postupy pro řízení ehm, Eh, o neplnění povinnosti. Také to souvisí i s digitální politikou. Měli bychom to všechno spíše jaksi usnadňovat a zrychlovat, než regulovat. Musíme posílit důvěru eh, takových těch eh, různých systémů Eh, recenzí, které se často používají v těchto systémech, ale také byste mohla být třeba určitá možnost zveřejňovat eh, ty firmy, které se nechovají dobře. Právní. Eh, také se tam hovoří o tom, že třeba rozdělení mezi těmi profesionálními a neprofesionálními poskytovali by, by se mohlo dít Eh, na základě určitých prahů, určitých prahových hodnot. A chci ještě říci, že kolaborativní ekonomika je také důležitá pro eh, udržitelnost a pro oběhové hospodářství mm, zcela jistě eh, to mm, také budeme ještě usilovat o různé kompromisy a těším se i na schůzku stínových zpravodajů. Takže teď jsem hovořila jako stínová zpravodajka, ale teď tedy dám, teď už jsem zase jako předsedkyně a dávám slovo paní Dětě Charanzové, která hovoří za ALDE. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěla poděkovat panu zpravodaji. Myslím si, že ze všech pozměňovacích návrhů se ukazuje, že chceme zdůrazňovat pozitivní aspekty ekonomiky sdílení, které se týkají třeba nových pracovních příležitostí, třeba i pro starší osoby nebo pro lidi, kteří chtějí pouze částečné úvazky. A také je důležité, že i zákazníci získají větší, lepší pozici. Doufám, že ten že to tam všechno se objeví. Můžeme hovořit o všech těch termínech, jako je sharing economy, collaborative economy nebo intermediary economy. Měli bychom se spíš ale soustředit na to, abychom odstranili všechny překážky, abychom vytvořili přívětivé prostředí. Má frakce se obává, že tam nejsou dostatečně jasná pravidla, um, a také víme, že je problém s určitou vlastně s tou roztříšeností a vidíme, že některé členské státy vlastně vytváří určité, eh, určité ochranářské um, principy. My chceme proporční a flexibilní rámec, musí to být skutečný rámec, ale zároveň tam musí být i prostor pro seberegulaci a to, co, to do co největší míry. Uh, Nesmíme i nadále dovolovat to, aby členské státy některá pravidla opomíjely, třeba pravidla e, směrnice o službách. Zároveň si musíme uvědomit toho, jak stále více se budou používat, využívat ty různé recenze a hodnocení. To bude ještě stále důležité i v té věci, která se týká e, lepšího postavení zákazníků. Pak je tam to rozho- mm, vlastně rozlišování mezi peer-to-peer -peer a mezi profesionály. Eh, musí to být eh, šito na míru. A pak, si, pak je zde máme ještě platformy a máme zde směrnici o elektronickém obchodování. Myslím si, že tu směrnici bychom rozhodně neměli nějak spochybňovat a naše frakce eh, rozhodně bude hájit to, aby ta směrnice spochybňována nebyla. Těším se na další diskusi. Děkuji. Takže teď pan Igo Šoltés. Děkuji za slovo, paní předsedající. Nejprve mi dovolte poděkovat zpravodaji. Domnívám se, že ta zpráva je kvalitní. Ekonomika sdílení je jevem, který přináší velké výzvy právně i ekonomicky. Samozřejmě se musíme zabývat i otázkem, i aspektem hospodářské soutěže a konkurence. Naše činnost musí mít dobrý dopad na zaměstnanost a také na dobrou uh, hospodářskou soutěž. Samozřejmě se neobejdeme ani od, o, o, bez takových věcí, jako je ochrana spotřebitelů a tak dále, protože bez toho by ekonomika sdílení vůbec nefungovala. Zelení rovněž předložili některé pozměňovací návrhy. Dovolte mi zdůraznit zejména ty, které volají po rovnosti, v rovnosti pohlaví, ehm, zamě, nebo rovnosti mužů a žen při zaměstnávání. Také tam ta, také je důležité respektovat eh, zásadu nediskriminace, pracovní právo. Pracovní právo musí být dodržováno při zaměstnávání osob. Musíme brát v úvahu i e, takzvané vlastně bezpečné zaměstnání a nejisté zaměstnání. Obecně ekonomika sdílení e, je tedy spíše nejistá, nebo spíše, spíše na, přináší ta nejistá pracovní místa. Nicméně e, například poskytuje na druhé straně práci třeba pro nezaměstnaným, pro Eh, osoby, které třeba pro migranty, obecně pro osoby, které jsou spíše na okraji, které jsou marginalizovány na tom pracovním trhu. No a pak, je zde také, pak jsou zde také určité, <clears throat> určitá rizika, určité obavy. Jedná se o ty nové vztahy, o ty nové platformy, na nich eh, působí různí aktéři, Postupně, jak se bude vyvíjet eh, IKT, tak zřejmě uvidíme i další rysy a další druhy ekonomiky sdílení. Takže z toho důvodu musí ta naše legislativa musí předvídat budoucí technologický vývoj. Mm, čili musí v té legislativě zůstat dostatečný manevrovací prostor pro členské státy, aby se později také tomu dokázali přizpůsobit a stále brali v úvahu pracovně právní právo Děkuji. Nyní pan Marko Zulo za EFDD. Děkuji, paní předsedající. Také mi dovolte poděkovat paní zpravodajce, eh, pardon, panu zpravodaji. Když hovoříme o ekonomice sdílení, tak bychom neměli, nebo měli bychom odolat pokušení všechno to nějak zjednodušit a říci, že se jedná pouze o určitý konflikt těch tradičních odvětví a těch inovátorů a že se jedná o to, zda chceme hájit ten starý svět nebo ten nový svět. Nejprve musíme tomu jevu dobře porozumět a pak ho můžeme právně ošetřit. Cílem má být zachovat pravidla, která chrání tuto komunitu, a odstranit pravidla, která by někoho zvýhodňovala. Mm, musíme také usnadnit život novým ekonomickým modelům, která, které přináší to ekonomika sdílení, ale zároveň to nesmí eh, někomu umožnit vyhnout se placení daní. Eh, je důležité, aby zde byl ochráněn jak spotřebitel, tak i pracovník. Pravidla musí vždycky jasně říkat, kdo nese právní odpovědnost, a kde jsou její meze. A můžeme pak také přemýšlet o různých nových typech eh, podnikání, pro které potřebujeme nová pravidla. Podle mého názoru není dobrý přístup, který by byl takový eh, univerzální, všeobecný, protože v rámci ekonomiky sdílení nacházíme mm, mnoho různých situací, mnoho různých Eh, vzorců a každá ta situace, každý ten vzorec musí být analyzován a musí mít eh, zvláštní opatření. Velice často jsou to služby, které jsou poskytovány pouze místně. Ten eh, rozměr je pouze místní, takže stačí třeba, aby místní orgány vytvářely určitou legislativu a musí mít dost manevrovacího prostoru k tomu, aby mohli dostatečně povzbuzovat tyto nové modely ekonomiky. S tím se dostávám také ke stanovení Prahu, obratu, eh, který vlastně souvisí s tím eh, lokálním rozměrem služeb. Myslím si, že bychom neměli nechat eh, uplynout tuto příležitost. Měli bychom tyto iniciativy povzbuzovat, měli bychom dát zelenou tomu, abyste vznikl takový regulační rámec, který definuje to, co zatím není dobře definováno. A myslím si, že tato ekonomika může být v budoucnu velice užitečná. Děkuji. Já teď budu hovořit za EKR. Chtěla bych poděkovat Nikolovi a také děkuji kolegům za mnoho pozměňovacích návrhů, které předložili. Já jsem rovněž chtěla předložit některé pozměňovací návrhy, které budou eh, potrhávat pozitivní aspekty, které přenáší ekonomika sdílení, zejména třeba to, že přináší nové příležitosti. Hmm, musíme ale zdůrazňovat nutnost transparentnosti celého systému, zejména transparentnost pro spotřebitele, pro zákazníky. Mm, pokud se budou digitální transakce, tak to eh, může vést právě ke, zlepší, k lepší transparentnosti. Musí to být také všechno daňově eh, transparentní a celkově bychom měli pozbuzovat přechod k digitalizaci. Myslím si, že vlastně třeba v Indii se digitalizace podporuje právě z toho důvodu, že vlastně když je všechno digitální, tak pak to přináší větší transparentnost a vede to vlastně i k lepší situaci eh, ve výběru daní. Nejsem si úplně jistá pozměňovacím návrhem 101, který volá spíše po větší regulaci tohoto sektoru. Já si myslím, že už teď zde máme dostatečně velkou regulaci. Máme zde regulaci o údajích, takže tam jsou, už, už teď existují pravidla, která se týkají právní odpovědnosti platform a jsou tam vlastně věci, které se týkají daní. Pokud chceme podporovat digitální ekonomiky v Evropě, tak eh, je nesmíme úplně zadusit eh, eh, formuláři. Pak, je tam také, pak se tam také hovoří o tom, že je to důležité pro inkluzi, že, to často, že tento sektor často zaměstnává lidi, kteří jsou na okraji pracovního trhu, třeba mladé, migranty, ehm, ženy nebo lidi, kteří jsou dlouho nezaměstnání, takže to je důležité. Myslím si, že náš výbor musí Eh, zaručit to, že ta legislativa bude funkční. Až, ale myslím si, že mnoho těch problémů můžeme vyřešit už teď, eh, zkrátka tím, že se bude lépe uplatňovat už stávající legislativa. Pak eh, jsou tam ještě některé oblast, oblasti, kde ALDE chce velice rigidní přístup, třeba pozměňovací návrh 79, já si nejsem jistá. Já si myslím, že to musí být na jedné straně harmonizace, ale na druhé straně i um, rozmanitost nebo respekt k rozmanitosti. Pak jsou tam návrhy, které by vlastně volaly po změně směrnice o elektronickém obchodování. Tady si myslím, že musíme mít velice obezřetní. Tam se to týká těch platform. No a co se týče Prahu, prahových hodnot, mně se docela líbí ta, ten, ta koncepce těch prahových hodnot, ale musíme být opět opatrní, musí to být všechno dostatečně pružně nastaveno. Ale ve 159 jsme spolu s ALDE požádali komisi, aby se podívala právě na Prahy. Pak, je zde, pak jsou zde ty algoritmy, některé pozměňovací návrhy chtějí přimět firmy, aby zveřejňovaly algoritmy, já si myslím, že ty... Já, já tedy jsem vystudovala matematiku, jsem matematička a já si myslím, že ty algoritmy, to je vlastně součást um, jaksi know-how těch firm. Um, mm. takže a je to, je to vlastně duševní vlastnictví, které je vlastnictvím těch, kdo ten algoritmus vyvinuli, tak si myslím, že je dost obtížné někoho nutit, aby to zveřejnil. Musíme rovněž pozvat i investice do tohoto odvětví. A pak tam ještě bylo to rozdělení mezi služby peer-to-peer -peer a mezi službami poskytovanými profesionálním poskytovatelem. Teď se o tom hovoří ve Francii, tam, tam se třeba snaží najít definici mezi tím car sharing a carpooling. Snaží se to rozdělit. Takže myslím si, že bychom také třeba mohli um, se řídit nějakými osvědčenými postupy a dále je řídit. Takže teď ještě dávám slovo Nikolovi, <clears throat> aby řekl pár slov závěrem. Děkuji, děkuji všem za příspěvky, rád bych to prošel bod po bodu, ale protože jsem mluvil velice dlouho na začátku, vlastně 8 minut, tak si jsem jist, že budeme mít příležitost ještě na příštích schůzkách, případně už na zasedání stínových zpravodajů příští týden ve Štrasburku, kde to budeme moci projít. Rád bych eh, řekl pouze jednu obecnější věc. Soustředit se na potenciální problémy neznamená, že Toto není významný, významná součást rozvoje ekonomiky a růstu v Evropě na příštích několik let. Rád bych, aby toto pozitivní sdělení bylo vyslyšeno a aby si, aby tím ta zpráva byla protknuta. Samozřejmě musíme mluvit i o obtížích, ale v pozitivním slova smyslu. Těším se na další schůzky. Děkuji. Další bod na pořadu jednání je zpráva na téma fungování franšíz v maloobchodním odvětví. Spravodajem je Denis de Jong, jde o projednání pozměňovacích návrhů. Děkuji, paní předsedající. Budu stručný. Času máme málo. Já jsem si prošel všechny pozměňovací návrhy. Myslím si, že většina Eh, z nich jsou buď zlepšení, anebo technické změny, které můžeme zahrnout buď do kompromisu, a nebo zkrátka tím, že je podpořím. Všiml si, že od ECR, od kolegy Doltna, tady máme několik pozměňovacích návrhů, které vlastně e, negují ten důvod, proč jsem tu zprávu chtěl vůbec psát, e, tedy zdůraznění několika problémů v tomto sektoru a zde bude kompromis obtížnější, ale myslím si, že prozatím mohu ujistit kolegy a e, my se pokusíme včas zaslat informaci, že většina pozměňovacích návrhů buď bude v kompromisech, anebo bude akceptována. Děkuji. pan Zdechovský za pana Pospíšila. Předsedkyně, i za krásnou výslovnost mého jména. Já zde budu mluvit, eh, já zde mluv, budu mluvit za kolegu Pospíšila, který mi svěřil svoji zprávu a připomínky, takže Denisy, prosím tě, pak si to nevyřizuj se mnou, ale vyřizuj si to s kolegou Pospíšilem. Eh, osobně považuji, považuji za harmonizaci práva v oblasti eh, franchisingu na evropské úrovni za nutnou a opodstatněnou. Eh, nepovažuji za harmonizaci práva v oblasti franchisingu za nutnou a opodstatněnou. Současně jsem přesvědčen, že franchising je model podnikání, který si zaslouží podporu. Zdůrazňuji, že smluvní vztah mezi smluvními stranami franchisy vzniká dobrovolně a že se jedná o obchodníky, profesionál, eh, profesionály a jako takoví by měli mít smluvní volnost, aby si dojednali konkrétní podmínky. Věřím, že v tomto ohledu není třeba zřizovat žádnou novou byrokratickou instituci a pro podporu tohoto modelu podnikání je možné využít stávající síť center podpory podnikatelů fungujících ve všech členských státech. K předloženému návrhu pana poslance De Jonga předkládám deset pozměňovacích návrhů. Některé spolu s kolegy panem Švábem a druhý a některé e, s panem Sulíkem, e, se kterými navrhujeme především za prvé zpřesnění formulace bodů A a B tak, aby lépe vyzněla Eh, podstata fungování franchisingu. Za druhé, upravení formulace o nedostatku zdrojů na straně nabyvatelů v bodě číslo 3, protože neplatí teze, že nabyvatel musí mít vždy méně zdrojů než, než poskytovatel. Za třetí změnu bodu čtyři tak, aby komise na místo zřizování sdružení nabyvatelů spíše podporovala dialog mezi zúčastněnými subjekty. Za čtvrté úpravu bodu pět směrem k využití již stávajících kontaktních míst ve spolupráci s komisí, aby nemusela vznikat nová oddělení a nové instituce. Za páté zkrácení a zpřesnění bodu 7 o Evropském eh, kodexu etiky franchisingu. Eh, za šesté, za důležitý považuji také pozměňovací návrh 92 k bodu 10, kterým s panem poslancem Sulíkem navrhujeme dobrovolný mechanismus před předkládání stížnosti nabyvatelů i poskytovatelů z kontaktních míst členských států na komisi, což by mohlo přispět k vypracování užitečného demonstrativního informačního seznamu nekalých obchodních praktik. Za sedmé, v neposlední řadě s kolegy schwabem a sulíkem navrhujeme změnu bodu eleven tak aby byl vyňat požadavek na předložení eh, franchisingové smlouvy nejméně fifteen dnů před jejím podpisem protože se jedná o spolupráci dobrovolnou a harmonogram projednávání vše, včetně podpisu smlouvy by měl zůstat na zúčastněných subjektech Dále chceme, aby bylo ze zprávy odstraněno přechodné období v délce pěti dnů po ukončení smlouvy. A na závěr podporuji pozměňovací návrh kolegy poslance Sulíka číslo 35 a 38 k bodu 1 a 43, k bodu 48, 2 který zdůrazňuje dobrovolnost závazku jednotlivých stran a konečně také pozměňovacího návrhu 70 k bodu 6, kterým poslanec Sulík eh, hodně upozorňuje na nebezpečí přenesení další administrativní zátěže na podnikatele. Děkuji za pozornost. Mark Tarabella. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poblahopřát kolegovu do de Jongovi za jeho vynikající práci. On tady zaznělo už tady komplexně celá problematika. Máme tady více než 300 pozměňovacích návrhů a já si myslím, že se nám podaří nalézt koncens těch zásadních prvcích. Máme tady pět priorit Eh, které se odrážejí v pozměňovacích návrzích. První je potřeba vytvořit specifická pravidla týkající se vyrovnání mezi právy smluvními a smluvními povinnostmi mezi stranou, která francízu poskytuje a většinou tou stranou, která je slabší eh, v tom smluvním postavení. Dále jednotný postup k zamezující mm, nekalým praktikám v celé Evropské unie. Za třetí eh, více rovnosti, protože franšízy často nedisponují reprezentativními organizacemi. Za čtvrté uvědomění si nezbytnosti eh, e-commerce i v oblasti franšízy, protože většinou franšízy jsou z toho vyloučeny. vyloučeny. Pardon. Za páté, to je poslední prvé, který chci zdůraznit to je otázka využívání osobních údajů eh, spotřebitelů. Mm, tady je třeba nalézt kompromisní návrh na základě pozměňovacích návrhů, které byly předloženy a myslím si, že se nám podaří s politickými skupinami a jejich koordinátory vypracovat vyrovnaný text, ale už jsem chtěl říct, že Denis Dejong nám poskytl vynikající základ pro práci. Děkuji. A no, není Michel Culek, ten to není. Vy chcete hovořit jeho jménem? Ne? Dobře, vrátím se k tomu za chviličku. A nyní za Alde pan Salmovič. Yeah. Děkuji, paní předsedající. Rád bych poděkoval kolegům za skvěle odvednou práci na návrhu stanoviska. Jsem přesvědčen, že to stanovisko už bylo dost dobře vyvážené hned na úvod a zdůrazňovalo, jak výzvy, eh, kterým čelí jak příjemci, tak eh, udavatele franšíz. A to je rovnováha, kterou musíme při sepisování kompromisu zachovat. Ehm, vidím zde hodně překryvů mezi našimi pozicemi, těším se na předložené eh, kompromisní pozměňovací návrhy. Ehm, mnoho pozměňovacích návrhů mluví o tom, že franšízy jsou do značné míry unikátní a s tím souhlasím. Franšíza je zvláštní druh smlouvy, která umožňuje příjemci franšízy, aby se etabloval, aniž by potřeboval velké investice. Rovněž se hodně hovoří o potenciálních výhodách, které by franšízy mohly přivést do EU, pakliže by byly rozvinutější než tak, jak jsou dnes, to znamená více růstu a více pracovních míst. Za další, mnoho kolegů mluví o větším zastoupení příjemců franšíz v Evropě, to podporuji. Příjemci franšíz by mohli být i lépe zastoupeni na evropské úrovni, což by vedlo k rozšíření informací o jejich situaci třeba mezi námi, tvůrci politiky, ale také by nám to pomohlo vypořádat se s potížemi, kterým čelí. A za třetí mnoho kolegů rovněž mluví o dalších krocích za účelem zlepšení fungování franšízového sektoru, aby se zabránilo vznikání nespravedlivých praktik, praktik o tom, Eh, mluví například Kaja Kalas, má kolegyně v jednom pozměňovacím návrhu, který jsem spolu podepsal. Jak už jsem řekl, myslím si, že je zde hodně překryvů, hodně přesahů mezi námi a potenciál pro pozměňovací návrhy, pro kompromisní pozměňovací návrhy je zde veliký. Já se těším, až budou tyto kompromisy sepsány. Děkuji. Děkuji. Igor Šoltes za zelené. Eh, děkuji, paní předsedající. V první řadě chci poděkovat panu De Jongovi za předložený text. Je to, myslím, dobrý základ eh, pro práci, zahrnuje to hlavní aspekty franšíz v maloobchodním sektoru. Eh, Přesto jsem jménem Zelených předložil několik pozměňovacích návrhů, doufám, že budou přijaty. Zdůrazňuji fakt, že je podstatné přemýšlet o regulačním rámci na úrovni EU v oblasti franšíz v maloobchodním odvětví, a to proto, že legislativa má tendenci se lišit členský stát od členského státu a to vede k nekalým obchodním praktikám i v této oblasti. Možná, pokud bychom měli nějaký vhodný regulační rámec, Mohli bychom tento problém omezit. A to by celou situaci zlepšilo. V rámci franšíz občas dochází k nedostatku informací. A proto navrhujeme založení platformy, která by obsahovala ty nejdůležitější informace. To by pomohlo jak udělitelům, tak příjemcům franšíz zjistit si, jaká jsou jejich práva a povinnosti. A to by zvýšilo transparentnost. Samozřejmě franšíza jako taková je smluvní vztah mezi dvěma stranami v soukromé sféře. Ale i tak je potřeba zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž a je potřeba zajistit, že bude respektováno právo o hospodářské soutěži. A EU v této oblasti zatím příliš aktivní nebyla. Eh, ovšem v některých případech eh, se tímto zároveň omezuje hospodářská soutěž a v jiných případech se dokonce podkopává. A proto je potřeba o tom mluvit. Je potřeba mluvit o legislativním rámci, což by mohlo eh, zlepšit konkurenceschopnost a pořádek v této e, sféře. Děkuji. Děkuji. Tak, Dan Dalton má nějaké poznámky? Děkuji, Vicky. Omlouvám se za zmatek. Pan Sulík se omlouvá, že nemohl přijít. Dostal jsem jeho poznámky, já vám to přečtu. A pak vám řeknu ještě několik málo dalších bodů v reakci eh, na Denise. Pan Sulík bych chtěl poděkovat Denisovi a všem ostatním kolegům za konstruktivní pozměňovací návrhy v této věci. Jeho hlavní obavy jsou e, tyto. Chce upozornit na svůj návrh 38 ohledně toho, že franšíza je dobrovolný smluvní vztah mezi udělitelem a příjemcem franšízy a pan Sulík by skutečně chtěl, aby ten se pozměňovací návrh se dostal do finální zprávy. Co se týká nejasných definic v oblasti franšíz, návrhy 2, 3, 19 a 20 lze zkombinovat a udělat tak jaksi jakýsi základ pro franšízy, ale to nazdílí s panem zpravodajem, s panem navrhovatelem ještě písemně. Eh, u návrhu 50, kde se říká, že příjemce franšíz je zranitelnější nebo více ohrožen než udělitel franšízy, tady má pan Sulík určité nesrovnalosti, nesouhlasí s návrhem 73, má pocit, že EU by neměla mít možnost rozhodovat eh, jménem udělitelů franšíz, eh, s kým se mohou dohadovat nebo s kým se musí dohadovat a není si ani jist návrhem 100 ohledně smluvních podmínek. Myslí si, že to je příliš těžkopádné a je, představuje to e, zbytečnou interferenci. Nicméně poznámky dá panu zpravodaji co nejdříve i v písemné podobě. E, teď mým jménem, e, já jsem také předložil několik pozměňovacích návrhů, o kterých Denis hovořil. Z mého hlediska Franšízy eh, vznikají pouze tehdy, když jsou v zájmu obou stran, to znamená jak udělitele, tak příjemce franšízy. Já si nemyslím, že jedna strana by byla zranitelnější, je to svobodná vůle a svobodný smluvní vztah. Je to takhle dobré pro jednotlivce, kteří mohou požívat výhod značky a nemusí tu značku sami budovat a je to vhodné také pro celé komunity, protože často velké značky, které by jinak na do, do malých komunik vůbec nepřijeli, se tam přesto mohou objevit. To je třeba pravda u nás v mém městě. Takže já si myslím, že tady by náš přístup měl být skutečně pouze jaksi abych se tak řekl, z lehínka špičkami prstů. Je potřeba franšízu nahlížet jako něco velice pozitivního, pozitivního pro celou širokou škálu různých lidí a v zásadě to je přesně ten důvod pro to, proč jsem předložil ty pozměňovací návrhy, jaké jsem předložil. Takže eh, tolik ode mě a ještě jednou se omlouvám za zmatky. Děkuji. Chce promluvit ještě někdo další? Paní Charanzová, ano děkuji, já budu skutečně velmi stručná. E, nemohu podpořit žádost o novou legislativu v sektoru potravin. Už máme iniciativu pro dodatelský řetězec, ta funguje dobře. Takže byť podporuji podobné iniciativy i v oblasti franšíz, aktuálně není vhodné chtít novou legislativu ještě předtím, než bychom oběma stranám umožnili, aby vyřešili své problémy v rámci spolupráce. Takže eh, doufám, že kolegové můj návrh 128 podpoří. Děkuji. Tak fajn. Harmonogram je takový, že eh, projednávání kompromisu bude 20. a 21. března a hlasovat v IMKU se bude 24. 25. dubna. Chce k tomu ještě něco dodat Denis? Ano. Já se postarám o to, aby se kompromisy ke kolegům dostaly včas, aby si je všichni mohli prostudovat. Doufejme, že e, stihneme uspořádat i schůzku stínových zpravodajů. Problém je, že před 20. E, březnem u nás máme volby a e, ten týden tady nebudu. Eh, to asi pochopíte. Ale eh, rád bych řekl, že na jednu stranu tady slyším poznámky, se kterými souhlasím, například eh, to s tím, že to nelze vnímat jako útok na franšízu jakožto formu podnikání. Já jsem přesvědčen, že franšíza je velice užitečný nástroj, který může být velice užitečný pro hospodářský růst a i pro maloobchodní sektor jako takový. Eh, druhá věc, o které chci ještě mluvit, není mým záměrem v žádném případě eh, snažit se nějak začínat, omezo, snažit se nějak eh, začínat omezovat smluvní svobodu, to vůbec nechci, není to mým záměrem a ne- nemělo by to být tak vnímáno. A já jsem také proti byrokracii, jsem pro efektivitu a s tím bych rád ještě dodal, že bychom si měli uvědomit, že komise sama eh, řekla, že nemá dost informací. My jsme v rámci studie eh, zadané tímto výborem zjistili, že eh, informací o franšízách je zkrátka málo a workshop, který jsme pořádali, to potvrdil. Takže potřebujeme více informací, potřebujeme lepší zastoupení eh, příjemců franšíz, kteří zatím eh, nejsou slyšet tak nahlas jako udělitelé franšíz v Evropě. To je zkrátka fakt. A u některých sektorů Podívejte takto, zkuste si založit třeba nezávislý supermarket, který není v žádné franšíze nebo není v žádném svazu. Eh, eh, hodně štěstí. Samozřejmě máte různé velice úzké trhy, velice úzce zaměřené trhy, ale když budete chtít založit nějaký takovýto supermarket, tak se nikdy neprosadíte proti těm velkým svazům nebo proti těm velkým franšízám. To zkrátka nejde. Takže není spravedlivé Eh, říkat, není správné říkat, že si zkrátka můžete dělat, co chcete a můžete konkurovat, protože to tak zkrátka není. Na druhé straně, já jsem v této zprávě vůbec nenavrhoval nic, co by vypadalo jako evropská legislativa, protože si myslím, že v té fázi, v jaké se aktuálně nacházíme, je potřeba nejprve si zjistit fakta, je potřeba otevřít si kanály a získat další informace. Teprve poté můžeme začít žádat komisi o potenciálně novou legislativu. A pokud se ukáže, že legislativa není zapotřebí, pak to může být nějaký etický kodex nebo něco takového. Fajn, to je v pořádku. Mně jde o to, abychom měli co nejefektivnější řešení. Ne, abychom měli nějakou legislativu, abychom řekli, no podívejte, udělali jsme si legislativu, ale v praxi vlastně nefunguje, protože nic neřeší. Takže někde mezi těmi dvěma extrémy, to znamená mezi tím, že nebudeme dělat nic a mezi tím, že bychom se okamžitě snažili vytvořit legislativu, zde existuje několik dalších možností a proto já jsem právě tak optimistický, že se nám podaří dosáhnout kompromisu na základě té celé řady pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji ti, Denisy. A to nás teď přivádí k projednávání zprávy týkající se Evropského aktu přístupnosti. Zpravodaj Morten Lockhart máme 510 pozměňovacích návrhů k této zprávě. Já vím, že celá řada současných tedy zde přítomných poslanců je velice zainteresovaná. Pak, když budete chtít hovořit, signalizujte nám to, co možná nejdříve, abychom správně rozdělili čas pro řečníky. Denisy? Denis bude hovořit tady, pardon, ještě někdo jiný si přeje? Dieter? Dobře, takže máme pět žádostí o příspěvek takže nejprve uděláme kolo zpravodaje a stinový zpravodou na tři minuty a ostatní řečníci dostanou dvě minuty. Než začneme, dovolte, abych něco řekla k harmonogramu, protože tady máme také veřejnost, kterou toto téma zajímá. Náš výbor IMCO nám leží nesmírně na srdci tento akt a my jsme pracovali a pracujeme eh, co možná nejrychleji. Požádali nás kolegové z dvou dalších výborů, zejména z výboru pro zaměstnanost a z výboru pro dopravu, abychom zpomalili trochu čas, aby i oni nám mohli dát své myšlenky, což rozhodně nelze interpretovat jakože my bychom se chtěli rozmělnit Eh, toto téma. Ne, eh, je to jenom proto, abychom umožnili kolegům z dalších dvou výborů zpracovat jejich vlastní postoje a stanoviska, než dospějeme k závěrečnému hlasování. A já povzbuzuji tento způsob spolupráce výboru, protože čím více zpětné vazby dostaneme z jiných výborů, tím snadnější bude pro nás eh, Eh, prosadit a potom zprávu při hlasování na plenárce. Teď dám slovo zpravodaji. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve stejně tak jako celá řada kolegů eh, jsem se těšil na tento okamžik. Eh, já jsem naslouchal, četl, ale doufal jsem, že nastanou nějaké politické akce po dlouhém procesu a proto jsem nesmírně potěšen, když vidím, že tento návrh je teď skutečně zpracováván v Evropském parlamentu a zítra už máme první setkání se stínovými zpravodaji. Mm, možná bych využil této příležitosti, protože už jste se o tom také zmínila, paní předsedkyně, abych řekl, eh, eh, že eh, ani já ani stí, že i já, i stínoví zpravodajové jsme si chtěli vyslechnout názor kolegů ve dvou dalších výborech. Myslím si, že je nezbytné, abychom našli solidní kompromisní návrhy, abychom mohli projednávat s radou. Poté, co jsem si přečetl zhruba těch 500 pozměňovacích návrhů, domnívám se, že můžeme nalézt dobrý výsledek tím, že budeme reálně pohlížet na věc a projevíme vůli k hledání kompromisu. Samozřejmě můžeme to pouze opakovat, opakovat. Máme stejný cíl a to je učinit Evropu přístupnější. Já jsem pevně přesvědčen o tom, že toho můžeme dosáhnout pouze budeme-li realističtí a najdeme-li dobré kompromisy. Zdá se mi, když jsem tady naslouchal té debatě, kterou jsme měli před chvilkou o vysílání pracovníků, tady vlastně čelíme stejné výzvě. Ty sociální záležitosti jsou do velké míry vnitrostátními záležitostmi náležející tedy do členských států. A my se snažíme teď zlepšit fungování jednotného trhu. A to podle mého znamená vlastně takovou dvojí výzvu, řekl bych. Za prvé zvýšit přístupnost pro ty, kteří mají potřebu a za druhé posílit evropskou spolupráci v rámci jednotného trhu. To znamená, a už to opakuji po mnohokráté, vytvoření delikátní či sen, eh, senzibilní rovnováhy, me, rovnováhy mezi přístupným eh, zbožím a službami a dobře fungujícím jednotným trhem. Ano, je třeba, aby bylo možno udělat obojí ale musíme tady mít to takzvané řešení win-win, kdy tedy to přinese oběma stranám užitek. Je třeba, aby zároveň tato opatření povzbuzovala vytváření příslušných produktů a služeb a jim poskytování napříč Evropou. Já tedy spíše bych nechal prostor kolegům. A teď budu hovořit ve své mateřštině. E, je třeba zvýšit přístupnost, ale je třeba, aby to bylo implementováno ve členských státech musíme projevit naši sensibilitu pro snahu nalézt kompromisy v parlamentu a nebude to asi tak snadné, ale přesto se domnívám, že ehm, zvolíme-li realistický přístup, podaří se nám to. A teď si s ohromným zájmem poslechnu příspěvky mých kolegů týkající se těch mnoha pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji za EPP. Dovolte, abych nejprve řekla, že nesmírně vítám, že naše práce eh, v tomto významném tématu konečně pokročila dál a že se dostáváme do mm, té fáze jednání o pozměňovacích návrzích, protože nejdřív jsme se dostali do určitého spoždění. Je to nesmírně důležitý krok ve směru lepšího začlenění osob s postižením. E, já vždycky připomínám ráda to téma k webovým stránkám veřejného sektoru, e, kde jsme sice dali celou spoustu žádoucích návrhů, ale členské státy dva roky k tomu vůbec nic neudělali a rada to blokovala. My musíme co možná rychleji dospět k implementaci Mm, závěru naší práce, abychom skutečně umožnili lepší začlenění osob s postižením. Musíme zabezpečit, aby tato směrnice znamenala jednoznačné zlepšení pro osoby s postižením a není možné, aby členové naší společnosti byli vyloučeni z mnoha možností využití výrobku a služeb. Na druhé straně je nesmírně důležité, aby předpisy, které zpracujeme, byly reálné a implementovatelné. Nesmíme zase to nějak přetížit. Předpisy, eh, které by vedly potom k tomu, že zboží a služby nemůžou být, nemohou být nabízeny, to by asi nemělo smysl. Kromě toho musíme dávat pozor, abychom formulovali tuto směrnici tak, aby se nedostala do kolize či konfliktu se stávající legislativou, jako například v dopravním sektoru, kde již jsou určité předpisy. Tam jistě bude třeba něco doplnit, ale musíme se podívat, podívat na to, aby to bylo konformní. My jsme předložili pozměňovací návrhy, které se týkají právě tohoto tématu. Několik aspektů velice krátce. Domnívám se, že tuto směrnici musíme orientovat na osoby s postižením eh, když ale ne na prostě osoby s krátkodobým postižením, kdyby nemůžeme tady vypracovávat předpisy pro osobu, která jde na nějakou lehkou laserovou operaci, která jí má zlepšit zrak a je vyloučena z přístupu k určitým službám či produktům několik týdnů či měsíců. Čili nelze ne, musíme se prostě dívat na to reálně. Uh, a já bych tady ráda řekla, že u některých formulací musíme dávat pozor, abychom prostě neminuli cíl. Ve svých pozměňovacích návrzích se také zabývám audiovizuálními službami. Víte, že ve výboru pro kulturu mm, jsme také navrhli odpovídající opatření a myslím si, že máme šanci, že se nám podaří to prosadit, abychom také zlepšili spolupráci mezi svazy osob s postižením a EVMD. A myslím, že tady se nám podařilo nalézt dobré řešení a proto je tak důležité, aby vše, co souvisí s architekturou webové stránky a se zařízeními a přístroji, bylo odpovídajícím způsobem opraveno, upraveno, ale na základě specifických předpisech v jednotlivých sektorech. Co se týče jedničky, tady bychom se měli soustředit na formation kritéria. Tady je jistě důležité pro naší budoucí práci, abychom se podívali, jak to můžeme nejlépe udělat a jak bude vypadat souhra s mezinárodními a evropskými standardy. Já se nesmírně těším na výměnu, na názorů se zpravodajkami a zpravodaji. Já doufám, že co nejrychleji najdeme dobré řešení. Olga Sehnalová. Eh, já si dovolím okomentovat pozměňující návrhy sociálních demokratů eh, k této nesmírně důležité zprávě. Eh, jak už jsem se opakovaně vyjádřila v předchozích diskuzích, jak tady na výboru, tak na řadě konferencí a workshopů, kterých jsem se již v souvislosti s Evropským aktem přístupnosti zúčastnila. Tato směrnice byla dlouho připravovaná a je postavena na detailním posouzení toho, co je možné v následujících letech v otázce přístupnosti na evropské úrovni dosáhnout. Cílem pozměňovacích návrhů sociálních demokratů proto není akt přepracovávat. Zaměřili jsme se na doplnění a vyjasnění těch oblastí, kde především organizace reprezentující osoby s postižením, ale také například spotřebitelské organizace poukázaly na řadu praktických poznatků, jejichž zohlednění by podstatně usnadnilo naplnění cílů této legislativy. Začnu oblastí působnosti směrnice. Zde vidím, stejně jako řada dalších kolegů, prostor pro rozšíření působnosti aktu o platební terminály protože transakce prostřednictvím platebních terminálů jsou nejčastěji využívanou formou elektronických plateb v EU. Podporuji také zahrnutí čteček elektronických knih. Za zcela zásadní považuji zpřístupnit tzv. zastavěné prostředí, a to v rozsahu, souvisejícím s výrobky a službami zahrnutými do aktu. Přístupné zastavěné prostředí může členským státům zároveň pomoci splnit své závazky podle článku 9 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Pokud se podíváme na definice, podporuji zachování explicitních odkazů na osoby s funkčním omezením i osoby se zdravotním postižením s cílem ilustrovat že prospěch z této směrnice bude mít skutečně široká část populace. Sama navrhuji také několik dalších definic, se kterými dále operuji v příloze. Pak tu máme článek 12 a nepřiměřenou zátěž. Návrh komise z mého pohledu dostatečně umožňuje na základě naplnění pevně definovaných kritérií některým mikro a malým podnikům vyvázat se splnění požadavků na přístupnost. Považuji za důležité garantovat, aby byly výjimky udrženy v jasných mezích. Na hospodářské subjekty operující na vnitřním trhu by se obecně měly vztahovat stejné právní povinnosti týkající se přístupnosti. Důležitou je otázka označování. Jasný odkaz na přístupnost výrobku na, jim, eh, na jeho obalu umožní spotřebitelům učinit informované rozhodnutí eh, a také návod z bezpečnostní eh, a bezpečnostní informace k výrobkům by měly být spotřebitelům poskytnuty v přístupných a vícečetných formátech podporuji také posílení účasti osob se zdravotním postižením a organizací které tyto osoby zastupují na rovnoprávném základě s ostatními zúčastněnými subjekty na přípravě norem či prováděcích aktů v souvislosti s přístupností zde má současná praxe k ideálu velmi daleko. domnívám se také že by měla být zkrácena lhůta pro provedení směrnice a to s cílem zajistit aby občané měli prospěch z požadavků na přístupnost v přiměřeném časovém období Navrhuji proto tři roky pro výrobky a služby a deset let pro zastavěné prostředí. A v neposlední řadě bych ráda zmínila přílohu. Zde navrhuji upřesnění požadavků na funkčnost uživatelského rozhraní a designu výrobků, ale také zajištění přístupnosti podpůrných služeb. Tyto požadavky se musí týkat všech podstatných prvků přístupnosti. Jsem přesvědčena o tom, že obecné pokyny v případě přístupnosti nejsou dostatečné a to i proto, že aby hospodářské subjekty věděly, jaké požadavky mají v praxi splňovat. Bez jasných požadavků na přístupnost navíc nebude možné tuto směrnici v budoucnu řádně vymáhat. Takže děkuji za pozornost, to je ve stručnosti komentář k našim pozměňovacím návrhům a já se samozřejmě budu těšit jak s panem zpravodajem, tak s ostatními kolegy na další spolupráci. Annelien von Boyset. Děkuji, teď Annelien. Děkuji, Vicky. Vážení kolegové, už vícekrát v našem výboru jsme měli možnost hovořit o této zprávě. Teď máme na stole konkrétní pozměňovací návrhy, které jsme si také navzájem rozeslali. Já sama jsem také předložila některé pozměňovací návrhy. A pro mě bylo důležité najít dobrou rovnováhu. Na jedné straně máme otázku přístupnosti pro osoby s funkčními omezeními a na druhé straně tady máme nezbytnost nepřetížit oblast či sektor služeb. První pozměňovací návrh už tady zazněl. Bezpečnostní doložky, safeguards, to znamená ochrana těch mikropodniků, těch nejmenších podniků je nesmírně důležité, aby tyto nebyly přetěžovány administrativou. A proto jsem přesně pro to, co řekl zpravodaj. E, důležité je rovněž zabezpečit, aby text byl perspektivní a jistý do budoucnosti, protože i mobilní aplikace e, musí být zahrnuty. E, například app No, to je to, co potřebujete, abyste dostali určité informace. Eh, kolegyně již na to poukázala. Existují i specifické legislativy podle jednotlivých sektorů, například v oblasti dopravy. Předpisy tam už často se zaobírali i otázkou přístupnosti a velice mě těší, že to také zohlednil pan zpravodaj ve svém návrhu, například co se týče legislativy k elektronickým prostředkům. Když jsme hovořili o aktérech či účastnících, co je tam to téma Universal Design, je nesmírně rozhodující, je skutečně rozhodující, zcela rozhodující pro osoby s postižením. Myslím si, že budeme-li schopni lépe definovat pojmy, celá řada nejasností bude odstraněna. Tady odkazuji na pozměňovací návrhy, které jsem předložila s kolegyní Stevens. Myslím si, že si můžeme být všichni za jedno v tom, že označování CE nestačí. Není to dostatečně specifické a je nesmírně důležité, abychom tady eh, modifikovali ten návrh, aniž bychom samozřejmě vymazali povinnosti, které tam jsou zakotveny. A myslím si, že v současných ustanoveních mm, ještě je poměrně velká zátěž pro výrobce. Samozřejmě existují výrobky, eh, které mm, mohou být rizikové, ale hned je stáhnout z trhu, to je, domnívám se, přehnané. Eh, tady se musíme podívat na to, abychom dodrželi zásadu proporcionality. Já se nedomnívám, že audiovizuální obsah patří do působnosti směrnice. K tomu patří směrnice o audiovizuálních eh, médiích. Je třeba uvědomit si, že nástroje, eh, které nabízejí eh, tyto obsahy, nejsou pokryty předpisy. Potom služby v dopravě. Tady je třeba upřesnění a také přizpůsobení eh, v rámci e-commerce, či elektronického obchodování. To je nezbytné proto, abychom měli větší právní jistotu. A na závěr musím říci, že si dělám obavy týkající se pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, které by znamenaly větší zátěž a větší překážky. Eh, speciálně mám problém eh, s povinností informovat a téma přístup veřejnosti k databankám, téma user interface, mm, ale dobře, já samozřejmě nemohu tady jmenovat všechno, protože jsem se snažila být co nejstručnější. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A za GUE. Pan Maštálka? Ne, není tady, takže Denis. Uh, Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Eh, náš stílný zpravodaj Jiří Maštalka, který nemohl přijet a já budu tak hovořit eh, jeho jménem, má velice stručné sdělení. Budete mít asi radost. Eh, vítá návrh komise obecně to, ale podle jeho názoru některé, některé ty body nejdou dost daleko. Má obavy ohledně účelnosti v některých těch oblastech, proto předložil celkem 62 pozměňovací návrhu, tak aby ten návrh mohl lépe fungovat. Aktuální rozsah je příliš úzký a je zde velice slabý mechanismus vynocování, pakliže skutečně chceme zlepšit eh, příležitosti pro handicapované osoby v vzdělávání nebo v zaměstnání. Musíme více pracovat eh, s textem komise. Pan Maštálka se těší na další spolupráci se všemi kolegy a děkuje všem eh, a těší se na kompromisní návrhy. Já bych k tomu dodal, že já musím také odejít. Já jsem stínový zpravodaj o geoblockingu, takže se musím omluvit, ale budu muset odejít. Děkujeme, Denisy. Já chápu, že je složité zvládat všechno najedno, najednou i v rámci e, zasedání frakcí. Teď Igor Šolte za zelené. E, děkuji mnohokrát, paní předsedající. Přístupnost eh, výrobků a služeb, to je velice důležité. Mělo by to usnadnit život mnoha Evropanům, nejenom osobám s postižením, ale i jiným, kteří mají problémy s přístupností k produktům a službám na evropském trhu. Jak už jsme slyšeli, nová ustanovení v této oblasti jsou nutně zapotřebí. Bez činnosti na úrovni EU je jasné, že porostou rozdíly a proto tento akt potřebujeme. Návrh komise je dobrý, ale je zde mnoho prostoru pro zlepšení. Zelení proto rovněž předložili celou řadu pozměňovacích návrhů. Rádi bychom, aby všechny osoby měly možnost účastnit se vnitřního trhu, včetně eh, zastavěných ploch, včetně budov, jinými slovy, je potřeba, aby i handicapované osoby mohly žít své životy řádně a to v celé EU. Protože eh, požadavky na přístupnost eh, znamenají, že všichni mohou využívat produkty, služby a infrastrukturu, které spadají do této konkrétní legislativy. Nicméně je to potřeba udělat tak, aby to bylo co nejméně obtížné. Jak jen to bude možné? Je potřeba najít příslušné kompromisy. Bude potřeba najít kompromisy mezi eh, potřebami a proveditelností tohoto balíčku. Bude potřeba eh, zhodnotit, prioritizovat potřeby handicapovaných osob. Nicméně eh, univerzální design je také něco, co musíme zohlednit. A samozřejmě každý členský stát musí mít eh, veřejně přístupnou databázi. Pakliže by spotřebitelé neměli možnost eh, přistupovat eh, k takovýmto informacím, tak jak jsem řekl, je naprosto zásadní, aby spotřebitelé byli informováni ohledně možností přístupnosti služeb a produktů. To povede k zlepšení bezpečnosti a zlepšení kvality života. Děkuji. Marko Zullo má slovo. Eh, děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Eh, tento návrh o přístupnosti eh, přitahuje hodně pozornosti od občanů. V podstatě 80 milionů Evropanů má buď nějaké postižení nebo nějakou omezenou hybnost nebo něco takového. E, je potřeba zajistit, aby všichni občané mohli požívat služby a produkty, které jsou na trhu. Je to jednak otázka blahobytu a důstojnosti, ale za druhé je to také otázka hospodářské výkonnosti, tedy hospodářského přínosu. Myslím si, že ta směrnice by měla pokrývat i budovy, zastavené plochy, zastavené prostředí, pokud něco není přístupné, třeba banka nebo bankomat, pak se ta přístupnost ztrácí. A ponechání to na diskusi v členských státech nestačí. Je potřeba to specifikovat v primární legislativě, abychom nemuseli spoléhat i na dobré úmysly. Rovněž souhlasím s myšlenkou, že výrobce je ten subjekt, který může nejlépe stanovit, zda normy v oblasti přístupnosti jsou nebo nejsou splňovány. To je splňovány, to je nejlepší způsob, jak obejít byrokracii, ale pokud chceme takovou důvěru, potřebujeme nějakou protiváhu. Například tedy ten výrobce by měl mít trestní odpovědnost, pakliže se ukáže, že přístupnost daného produktu nebo služby není taková, jaká, jaká, o, o jaké mluvil. Je rovněž potřeba eh, zajistit spolupráci, součinnost svazů zastupujících osoby s postižením, abychom měli co nejširší konsenzus. A v neposlední řadě, a tady jde tedy o praktičnost, bychom neměli zapomínat na možnou extra zátěž pro zejména malé a střední podniky v důsledku této úpravy. Proto je potřeba přemýšlet o výjimkách, Například tedy co do poskytování přístupných verzí všech produktů a služeb, které někdo nabízí. Nejde ani tak o malé a střední podniky, jde spíše skutečně o mikropodniky, které velice často nemají prostředky, ať už finanční nebo personální, aby tyto požadavky splnily. A dále, co se týká malých a středních podniků, aby se zajistilo, že budou moci nabízet eh, ty správné produkty, mělo by být eh, mě, mě, měla by být eh, tato legislativa zahrnuta i do finančních cílů. Tím pádem nebude nikdo vyloučen z toho, že by tedy nabízel přizpůsobené služby a produkty. Doufám, že nabídneme všem občanům kteří od nás čekají konkrétní reakci, něco skutečně hmatatelného. Eh, děkuji, tolik tedy kolečko za frakce. Eh, nebo respektive z ENF tu někdo je? Není. Tak, teď na seznamu dalších řečníků mám pana Dante, Katrin Styler, Dita Charancová, Anna Maria Koraca Bild, pan Langen a já. Chce mluvit ještě někdo další? Tak ještě než vám dám slovo, ráda bych eh, pozdravila pana eh, Korn Arnce. Vítejte na eh, tomto zasedání. To je náš nový poslanec, který nahradil Martina Šulce. Martin tady tady netrávil příliš mnoho času, ale je skvělé vidět tady alespoň vás. Takže díky, že jste přišel, díky, že nás posloucháte. Jsme rádi, že jste tu. Martin dělal co jiného, ale jsme rádi, že jste tady vy. Takže teď má slovo Nikola Danty. Eh, děkuji, paní předsedající. Rád bych vyjádřil svou plnou podporu pro eh, ten vyvážený přístup eh, a to, co říkala paní Sehnalová. Jsou zde tři zásadní věci. V první řadě chceme co nejširší přístup co do rozsahu eh, této směrnice, to znamená eh, začlenění produktů a služeb a je zacílení nejen na osoby s postižením, s handicapem, ale i s nějakou omezenou hybností nebo s omezenou funkčností. Za druhé, kompromisy se musí velice pečlivě zaměřit na finanční a administrativní dopady nejen na veřejné orgány, ale také na hospodářské výsledky, zejména se zaměřením na malé a středně velké podniky a mikropodniky. Není možné, aby tyto podniky byly přetíženy. Na druhou stranu si myslíme, že firmy by měly mít možnost využít tu doložku, tu bezpečnostní doložku pouze v, ve výjimečných případech, a to když mají legitimní důvody, které musí být explicitně určeny. Takže mělo by to být spíše restriktivní. Nechceme žádné všeobecné výjimky. Za třetí, začlenění do tohoto bankovních platebních služeb, včetně bankomatů, při respektování toho všeho, co říká umluva OSN o právech osob s postižením, není možné akceptovat, že někdo s postižením je vyloučen při využívání bankomatu nebo jiných bankovních služeb. Potřebujeme Evropu, která bude blíže občanům, která bude inkluzivnější, zejména vůči handicapovaným osobám. Děkuji. Děkuji vám. Catherine Steiler. Děkuji, paní předsedající. je dobré vidět tolik lidí, kdo protestovali v tom příšerném počasí, že jste přišli mezi nás a že se zajímáte o to, co tady diskutujeme. Vítejte, my už jsme vás přivítali, ale eh, chceme zdůraznit, jak jsme rádi, že jste mezi námi. Pro celou řadu z nás, jak jsme tady, je důležité mít i ambiciozní akt o přístupnosti. Chceme mít něco smysluplného, co změní lidem život. A e, když se zamyslíme nad těmi 80 miliony lidí, kteří, jsou, kteří mají nějaký handicap e, v Evropské unii, tak eh, je jasné, jak významný tento zákon je, protože zatím žádné pr- právo, žádný zákon o přístupnosti v Evropě nemáme. Proto je to, co tady diskutujeme, tak důležité. Musíme si připomenout, proč jsme tady. Jde tady o jakousi minimální úroveň. Minimální úroveň přístupnosti pro naše občany. Hovořili o tom už ostatní kolegové a myslím si, že to je něco, na čem se shodneme, že to je důležité, aby to lidé měli. Já bych ráda připomněla kolegům pár čísel, protože si myslím, že na něco zapomínáme v rámci té diskuse. Pokud jde, a tady jde tady eh, o data European Disability Forum, přístupnost webových stránek v roce 2016, 71% handicapovaných eh, zákazníků odejdou z webové stránky, kterou považují za složitě použitelnou. A eh, tito lidé mají kupní sílu zhruba 11 a 3 čtvrtě miliardy liber, a to je pouze tady ve Velké Británii. Je to zhruba 10% toho, co bylo utraceno na internetu za rok 2016 na webu a pokud by weby byly přístupnější, byl by to jednoznačně ku prospěchu věci, podíváte-li se na exkluzivní výrobky, tak tady hovoříme o zhruba, ono to mírně stouplo, ale pouze 10% eh, eh, prodejců mělo web, mělo, pardon, mělo zaměstnance, kteří mohli pomáhat neslyšícím a pouze 10% vůbec školí zaměstnance ohledně pomoci handicapovaných osobám. A ten seznam pokračuje a pokračuje. E, můžeme o tom mluvit hodiny, musíme e, řešit také příležitosti vyplývající z této debaty. Takže já vítám všechny ty pozměňovací návrhy, které se toto snaží zambicioznit, které se snaží řešit potřeby a přání osob, které mají v Evropské unii nějaký handicap. Děkuji. Dita Charanzová. Děkuji, paní předsedající. Já bych k tomu ráda dodala to, že pokud jde o telekomunikace, pokusím se začlenit eh, vše, co bude možné do kodexu pro telekomunikace, na Measuring to Protect a pomáhání koncovým uživatelům s handicapem. Eh, zajistí to snad, že nikdo nebude vynechán, co se týká přístupnosti k internetu a věcí, jako jsou um, tísňová volání a podobně. Co se týká ochranných opatření, byla bych vděčná za jakékoliv návrhy eh, od organizací, od svazů eh, osob s handicapem, jak tyto věci začlenit do toho kodexu. To je vše. Děkuji vám za pozornost. Birgit. Ano, paní předsedkyně, ještě jedno hledisko, které přišlo příliš zkrátka v diskusi. A sice eh, označování CE eh, eh, zapojení požadavku bezbariérového přístupu do značky CE nepovažuji za potřebné, protože by to vešlo k míl, vedlo k mílení spotřebitele, mm, protože je třeba, abychom zabránili mílení spotřebitele. Také jsme předložili příslušné pozměňovací návrhy v tomto směru. Děkuji vám. Paní Kracebrot, já jsem chtěla rovněž eh, říci, že velice důležitý je tento evropský akt o přístupnosti. Já také chci říci, že pan zpravodaj dělá velkou důležitou práci. Ehm, <clears throat> je zde poprvé, kdy máme akt, který je vlastně komplexním balíčkem, který se zabývá všemi eh, aspekty toho, aby i lidé s postižením měli přístup eh, ke službám a k výrobkům a mělo by to být vlastně něco úplně obyčejného. Vůbec bychom zde přece za to neměli jak se bojovat, ale <clears throat> já jsem také odpovědná za směrnici o nediskriminaci a už celé roky bojujeme s členskými státy. A týká se to právě i boje za nediskriminaci handicapovaných lidí, protože členské státy říkají, že to sebou nese různé náklady. Musím souhlasit s tím, co říkali různí kolegové. Musíme se zasadit o to, aby ty všechny věci mohly být opravdu zasazeny do praxe a aby také nepřinesly další neproporční náklady pro podniky, protože jinak by to členské státy nezaváděly a nerealizovali. Ale nesmí to být tedy všechno zase na úkor mm, diskriminace. Děkuji. Já bych eh, chtěla ještě říct si pár slov za sebe, protože i já jsem předložila několik pozměňovacích návrhů. Za prvé chci říct, že jsem nesmírně hrdá na to, jak se náš výbor snaží zlepšit přístup lidí s postižením k výrobkům a službám. A také gratuluji eh, zpravodaji za eh, k jeho práci. Také vím, že Dita se věnuje otázce přístupnosti webových stránek a opravdu celý náš výbor s velkým zaujetím pracuje na tom, aby se situace v praxi změnila, aby situace pro všechny osoby, kterých se to týká, se zlepšila. Musíme zajistit, aby legislativa byla realizovatelná, jak teď právě řekla Anna Marie, aby to všechno fungovalo i v praxi. Z toho důvodu musíme zajistit, abychom vzali v úvahu i dopad eh, dalších eh, legislativních aktů, aby, se, aby nedocházelo k překrývání legislativy a k vytváření různých nejasných situací. Takže třeba zde máme oblast zadávání veřejných zakázek. Už tam existuje velice silný rámec v celé Evropě, který mm, nutí mm, veřejné orgány, aby brali v úvahu i otázky přístupnosti. Ale neměli bychom eh, ty veřejné orgány ještě více zatěžovat aby vůbec vlastně vůbec mohli vést nějaká ta řízení eh, veřejné zakázky, aby to bylo proveditelné v praxi. Co se týče toho nového legislativního rámce a označení EC, nejsem úplně přesvědčena, že ten proces, jak získat označení EC, je dobrým způsobem, jak dosáhnout toho, aby ty výrobky a služby byly přístupné Týká se to spíše bezpečnosti výroku, výrobků um, třeba nějaké bezpečnostní helmy a tak dále. Já si myslím, že možná by to mohlo stížit eh, to, aby se na trh dostávaly nové novátorské výrobky. Je důležité, aby se lidé dostali eh, k novým, k, no, k novátorským výrobkům, aby ty výrobky byly na trhu aby tyto nové požadavky nevedly ke spožďování uvádění nových výrobků na trh. <clears throat> Vím, že také celá řada členů navrhla různá řešení, spíše se jedná o právní eh, věci, které mají zlepšit to, aby tedy věci, eh, ty novátorské věci se dostávaly rychle na trh, aby je nic nebrstilo, aby tam nebylo příliš nadměrné byrokracie. Ale chci říci, že velice pozitivně hodnotím tuto aktivitu v našem výboru. Jsem také ráda, že máme um, <clears throat> Marta, který to všechno vede. Máme zde za komisi zástupce, takže ještě komise a pak ještě dám slovo panu zpravodaj. Dobrý den. Já se jmenuji Ima Placencia zastupuji generální ředitelství pro zaměstnanost v rámci komise. Na začátek bych chtěla poděkovat zpravodaji a také všem členům, všem poslancům Evropského parlamentu, kteří předložili celou řadu velice zajímavých pozměňovacích návrhů se snahou zlepšit původní text. A celkově lze říci, že mm, podporujete směr, kterým se vydáváme, takže děkuji. Já bych eh, k tomu měla pouze dva takové komentáře. Za prvé, význam horizontální povahy tohoto návrhu. Jedná se, ty věci, které regulujeme, jsou průřezové. Jedná se třeba o ty různé <clears throat> terminály, konco, koncová zařízení. A za druhé komplementarita s existující právní legislativou. Tomu jsme se velice pečlivě věnovali, abychom zaručili, to, že tato směrnice zlepší přístupnost třeba v oblasti dopravy nebo v oblasti veřejných zakázek. Tato směrnice buď přináší další nové požadavky, anebo um, pomáhá realizovat požadavky, které jsou v některých jiných právních aktech. A děkuji ještě tedy všem za spolupráci. A nyní tedy pan Morten Lockhart ještě jednou, aby zakončil tuto diskusi. Já bych chtěl moc poděkovat všem kolegům za velký zápal, s nímž pracují. Ehm, myslím si, že je to důležité pro celou budoucnost Evropy. Je důležité uvědomit si, jak důležitá je tato legislativa. Musíme všichni na tom ještě zapracovat. Musíme si všichni splnit své povinnosti, aby to bylo kvalitní. Mm, už jste zazněla celá řada zajímavých eh, kvalitních komentářů. Zítra začnou další jednání, tak bych možná spíše řekla, aby se na to všichni zítra dobře vyspali, abychom zítra pak to začali projednávat podrobně. Čekají nás asi čtyři nebo pět schůzek stínových zpravodajů, také celá řada technických schůzek, abychom to všechno mm, dobře ošetřili a já se na to další práce těším. Všem děkuji, říká paní předsedkyně a přejeme také mnoho štěstí s tím, až budete vyjednávat kompromisní návrhy. 20. března budeme hovořit právě o těch různých kompromisních návrzích. Ještě předtím, než se bude hlasovat, děkuji. Dále zde máme návrh nařízení, které řeší zeměpisné blokování, takzvaný geoblocking. Budeme projednávat pozměňovací návrhy. Zpravodajkou je paní Rosa Thun und Hohenstein Rosa. Máte slovo. Yeah. Um, so, thank you very much, Vicky. Děkuji, Vicky. Nejprve chci poděkovat za zájem, který eh, všichni ukázali, protože jsem obdržela 355 pozměňovacích návrhů, které podalo 65 poslanců Evropského parlamentu, takže to ukazuje opravdu, že se zajímáte o tuto legislativu, s čímž jsem velice spokojena. Tyto pozměňovací návrhy ukazují, jak je poměrně obvyklé v parlamentu, že často jsou ty návrhy hm, protichudné nebo různé, takže je dost těžké všechny je stmelit do jednoho postoje, ale já se samozřejmě ze všech sil pokusím sladit ty různé odlišné postoje a jsem si jistá, že nakonec hm, přijdeme s dobrým výsledkem. Dovolte mi soustředit se dnes na několik bodů. Nejdůležitější věc je zaměřit se na takové pozměňovací návrhy, na nich se shodneme. A z pozměňovacích návrhů je jasná jedna věc. Většina poslanců sdílí názor, že toto nařízení má dva hlavní cíle. Za prvé, Zajistit to, aby spotřebitelé měli přístup k většímu množství služeb a výrobků na internetu. No a samozřejmě tím, tedy a tím druhým cílem, na němž se shodneme, je zaručit to, aby obchodníci nebyli přes příliš zatíženi nějakými povinnostmi. Paní předsedkyně přerušuje, poprosím paní zpravodajku, aby chviličku počkala. Já bych jenom ještě chtěla poděkovat všem našim návštěvníkům za to, že jste s námi strávili odpoledne. Vidím, že teď eh, odcházíte, takže vám ještě jednou děkujeme za to, že jste se zúčastnili dnešního jednání. A nyní má slovo opět paní zpravodajka. Dobře, takže teď ještě jednou zdůrazním společné body ty pozměňovací návrhy občas jdou různým způsobem, ale na dvou věcech se shodneme. Za prvé, eh, ten svět spotřebitelů a svět obchodníků nejsou dva úplně oddělené světy. Z pozměňovacích návrhů je jasné, že chceme dosáhnout toho, aby spotřebitelé měli lehčí přístup k většímu počtu zboží a služeb na internetu, ale zároveň, aby obchodníci nebyli eh, nuceni mm, nebo nebyli eh, nějakým způsobem eh, nuceni vlastně platit další náklady, které by třeba mm, plynuly z toho, že musí to zboží mm, doručovat do nějakých jiných zemí. A teď se dostávám ke dalším dvěma bodům, které chci zdůraznit. Za prvé, rozhodné právo. Mnoho z vás zmiňuje v pozměňovacích návrzích, že Řím 1 je nedotknutelnou legislativou. Samozřejmě tyto požadavky jsou oprávněné, ale zároveň je také pravdou to, že všechny pozměňovací návrhy, které byly předloženy, zasahují do ustanovení Římu 1. Protože pokud je zde pravidlo, které um, nutí spotřebitele, aby se nechoval, pardon, které nutí obchodníka, aby se nechoval jiným způsobem ke spotřebiteli z jiného členského státu, to vlastně Eh, odporuje Římu 1, kde je článek 6, kde se hovoří o tom, že eh, ten eh, spotřebitel, pardon, že ten obchodník vlastně nemusí využívat právo jiného členského státu a tam se to týká vlastně veškerých způsobů prodeje. Takže je těžké mě absolutně jasně říci vlastně, co je to zacílení a co není to zacílení. Máme zde obchodníka, na kterého se vztahuje článek 4. Um, ehm, musí tam být dobrá informovanost zákazníka. Musíme také bojovat e, se zneužíváním. V bodech odůvodnění říkám, že pokud aktivita toho obchodníka neodpovídá tomu, co se píše na webové stránce, tak může spotřebitel u soudu e, toto napadnout, jak říká vlastně Řím 1 v článku 6. Tak je zde, e, paní zpravodajko, já vím, že to je mm, náročné téma, ale požádám vás, abyste se omezila na dvě minuty. Ne, děkuji, já už jsem skoro u konce. Mě, budou, mě bude stačit ještě méně času. Ještě se chci vrátit eh, k velkým obchodníkům, kteří už teď prodávají přeshraničně a dodávají zboží do jiných zemí a také uplatňují různé režimy. Oni se nechtějí vlastně vrátit pouze k těm domácím podmínkám. Doufám, že budeme spod, um, mm, konstruktivně hledat nejlepší možnost a také budeme uh, hledat eh, nejlepší řešení rozhodného práva. Takže to byla ta jedna oblast problému. A druhá oblast, na kterou jsem chtěla upozornit, je obsah, který je chráněn um, autorským právem. Je zde 18 členů parlamentu ze čtyř různých politických frakcí, kteří předložili pozměňovací návrh týkající se právě toho. Stílím jejich obavy jak víte v mé zprávě, eh, hovořím o tom, že právě ten audiovizuální obsah, eh, na který se vztahuje autorské právo, je obtížnou otázkou. Takže chceme tam dát podmínku, že ten eh, obchodník musí mít všechny licence a pak mu bude moci prodávat pouze do zemí, v nichž má tyto licence. Tady studie kterou zadal Evropský parlament, také ukazuje, že eh, by to mohlo mít eh, pozitivní dopad jak pro spotřebitele, tak pro obchodníky, pokud by se to otevřelo i tato oblast, ale vím, že to je velice obtížné, nicméně jsem otevřen dalším diskusím. Musíme se věnovat i dalším věcím, jako je omezení eh, na B2C, pak také speciální povinnosti, které se týkají přesměrování a pak ještě další věci. Děkuji všem a děkuji také i, konstruktivní, i za konstruktivní přístup se stínovými zpravodaji. Čekají nás ještě, hm, čeká nás ještě několik schůzek se stínovými zpravodaji. Jsem si jistá, že to vše bude velice konstruktivní. Ano, děkuji. Já jsem trošku na vás apelovala, abyste byla stručná, protože nás čekají ještě dva body a poprosím o stručnost i další poslance, aby byli struční. Takže nejprve paní Olga, ne? Tak Nikola Danty hovoří za socialisty. Děkuji. Virginie zde není. Požádala mě, abych přečetl její příspěvek. Nejprve se chtěla omluvit, že nemůže být přítomná na dnešní diskuse. Co se týče neodůvodněného, bezdůvodného blokování, tak chci nejprve poděkovat zpravodajce i stínovým zpravodajům. A co se týče pozměňovacích návrhů, Virginie doufá, že se nám podaří vytvořit solidní text, o kterém bude možné vyjednávat s radou a který posílí um, spotřebitele v tom vztahu spotřebitelů a obchodníků. Chce jasnou legislativu pro všechny aktéry, kteří působí na digitálním trhu. Je důležité najít dobrou rovnováhu mezi uh, řešením bezdůvodného blokování a na druhé straně zde také musí být uh, ochrana uh, těch obchodníků před nadměrnými náklady. Uh, Brusel 1 a Řím 1 Eh, mají zásadu eh, smluvní eh, svobody a také chtějí chránit slabší stranu, což je většinou spotřebitel, zejména v situacích, kdy společnost je usazena v jiném členském státu než spotřebitel. 293 pozměňovací návrh chce říci, chce, se, chce předcházet novým pravidlům, která by vedla k právní nejistotě. Tento, právní, tento pozměňovací návrh také specifikuje, že <clears throat> legislativa by měla říci, že <clears throat> by se měla dodržovat judikatura země spotřebitele v určitých sporech. Zcela jistě se to týká také i um, děl chráněných eh, duševním, právě duševnímu vlastnictví. Tam, kde jsou ty služby poskytovány elektri, elektronicky, tak tam by měla být výjimka pro eh, ty mm, výrobky chráněné copyrightem. Pak jsou zde ještě speciální obchodní modely, které musíme brát v úvahu. Další věc, zásada teritoriality v oblasti copyrightu Musí zde být také eh, zaručeno dobré nebo řádné odměňování těch eh, umělců, kteří, nebo těch eh, lidí, kteří souvisí s tím mm, copyrightem. 283 a 286 tento princip také potvrzují. Hovoří o tom, hovořím také o tom, že to je i v dalších pozměňovacích návrzích. Týká se to i jednotné, jednotných sazeb pro knihy. Nesmí docházet k oslabování stávajících zákonů. Virginie také předložila různé pozměňovací návrhy, které se týkají tohoto článku. Teď také projednáváme i e, tu reformu copyrightu, takže je důležité, aby všechny ty návrhy byly konzistentní i s tou reformou copyrightu. Také je tam návrh, aby ta lhuta pěti let, e, kdy má být předložena ta první průběžná zpráva, že to má být změněno, tato lhuta. A pak ještě takzvaný pasivní obchod nebo dohoda o pasivním obchodu. Ještě jednu minutku, paní předsedkyně. Máme zde soutěžní právo, které se týká pasivního obchodu a neměli bychom to znovu otevírat. 406, 412, ty se tomuhle právě týkají. A poslední věc se týká souhlasu spotřebitele. Paní zpravodajka chce, aby tam byl explicitní souhlas od spotřebitele, ještě předtím, než bude spotřebitel přesměrován na jinou webovou stránku. O tom hovoří 307 a 309. Um, ehm, Nikolo, ty jsi měl eh, asi pět minut navíc. Já chci si, pokud jste ještě někdo další hlásíte o slovo třeba i v budoucnu, poproste své asistenty, abyste si to jaksi stopli, jak dlouhý máte ten projev, abyste to pak dokázali odhadnout, zda se vyjde to do těch limitů. Nyní Anelín, prosím, dvě minuty. Musí být jasné, že návrh musí platit pro všechny formy diskriminace. Například zabránění explicitního souhlasu se mi líbí, protože ani spotřebiteli, ani prodejci by neprospělo, kdyby se to dělalo jinak. Teď zase někteří to chtějí jinak. No, co není možné když zákazník se vrací stále na stejnou stránku, aby pořád potřeboval nějaké explicitní povolení. Když je něco přístup blokován nebo je tam rerouting, tak to musí být odůvodněno, aby to bylo efektivní. Je třeba tuto informaci zahrnout do všeobecných podmínek Jinak také upozorní na to, že působnost směrnice odpovídá působnosti směrnici o službách. Potom, co se týče vyloučení autorských práv, eh, k tomu také něco říkám ve mm, svém návrhu a mm, také mm, poukazuji na souvislosti s audiovizuální směrnicí pro onlineovou hudbu nebo elektronické knihy. E-book to je teritoriální záležitost. E-book se rozšiřuje především v jazykové oblasti knihy, mm, v tom jazyce, v jakém se vydává. A mm, e, prodajíci musí sami rozhodnout, zda chtějí dále investovat nebo ne. Co se týče onlineové hudby, mm, tady se jedná o přeshraniční přístup, e, jsou tady různé ceny, ale ty už nelze přeci používat. Je třeba eh, umožnit spotřebiteli online nákupy za stejnou cenu. Já budu hned hotová, snažím se to probrat rychle, ale já vás teď musím přerušit. Děkuji, paní předsedkyně, já nebudu opakovat to, co už jsem řekla. Chci poděkovat Rouže za její práci. Je to velká výzva. Jsem tady před vámi Eh, já nebudu opakovat to, co už jsem řekla, ale několik bodů bych ráda zdůraznila. Za prvé, co se týče působnosti, myslím si, že my musíme o, zareagovat na očekávání spotřebitelů, čili já nesouhlasím s SAD, že bychom se měli nějak držet směrnice o služby, to je úplně něco jiného, proto naše skupina chce mít jak audiovizuální služby, tak to druhé zahrnuto do působnosti. Za druhé malé a středně velké podniky. Komise je naprosto jasná, když malé a středně velké podniky nakupují stejně tak, jako spotřebitel má být stejně chráněn proti diskriminaci. Je mi líto, že to nemá být pokryto. Můžete mi říct, že když eh, malé a velké střední podniky do online, že můžou stejně nakupovat, ale budou mít jiný statut. Čili my budeme pokračovat v, hájení práv malých a středně velkých podniků. Co se týče toho eh, reroutingu, eh, souhlasím s textem komise, jenom jsme navrhli malé změny, souhlasím, co říká Virginie v tomto směru článek 4, nebudu to opakovat, ale stále se domníváme, že COP copyright by tam měl být zhrnuto článek 6. Mohu pouze vyslovit své politování, že někteří z vás se snaží ještě chránit ty doložky, které a budou mít negativní dopad na spotřebitele. A potom, co se týče nezbytné legální uh, právní jistoty pro obchodníky. Tady prostě třeba aplikovat 28 vnitrostátních předpisů. Abych ráda připomněla mé kolega, aby si přečetli můj pozměňovací návrh 3 a 135. Tento návrh podle mě by znamenal dobré řešení, které by nevytvářelo žádné díry v legislativě. Děkuji ti. Děkuji, paní předsedkyně. Když naslouchám diskusi, zda máme začlenit copyright nebo ne, eh, do působnosti myslím, že tu hovoříme dvěma různými jazyky, no i když vlastně tady se hovoří více jazyky. Mm, eh, máme tady problém týkající se režimu licencí, teritoriality, copyrightu. A existuje tady návrh vyři, vyřešit to v balíčku copyrightu, ale co zpravodajka navízí, co se týče neaudiovizuálního obsahu, vůbec nesouvisí s udělováním licencí nebo s teritorialitou copyrightu. Je to přesně v těch případech geoblockingu, které nejsou způsobeny copyrightem a proto nemohou eh, být pokryty směrnicí copyrightu, protože to nejsou záležitosti copyrightu takže měli bychom jistě toto začlenit tím způsobem, jak to navrhuje zpravodaj, stejně tak, abych byla pro začlení audiovizuálních služeb, protože tady je to stejné. Dokud tam není licence, tak to rozhodně se nedotýká, mm, tento návrh zpravodajky se potom toho nedotýká. Co se týče uh, Eh, úpravy pravidel proti geoplogingu. No podívejme se na videa. No, to je začleněno alespoň ve těch 40%, kde příčinou geoblockingu není copyright. A já si myslím, že je daleko snažší pro poskytovatele audiovizuálních služeb splnit, eh, splňovat tuto směrnici, protože nebudou mít některé problémy, které mají jiní poskytovatelé služeb, protože je tady ta směrnice o audiovizuálních službách, máme tady zásadu země původu. A co se týče aplikovatelného rozhodného práva pro nás je Samozřejmě je důležité, abychom nepodkopávali právo spotřebiteli, takže odstranit geoblocking by nemělo být jako hlavním cínem, abychom neskončili v situaci, kde obchodník, který eh, eh, se držel dodržování práv spotřebitele v země spotřeby, najednou by měl obvině, že nedržel v té zemi, kde to vlastně poskytuje. Dobře, teď to máme ještě velk, dlouhý seznam řečníků. Děkuji a chci poblahopřát paní zpravodajce za velice eh, dobrou zprávu a za to, že nalezla rovnováhu mezi spotřebiteli a obchodníky v situaci, která přináší oběma užitek. Samozřejmě je nezbytné, aby spotřebitelům se nebránilo v přístupu ke stránkám eh, z jiných členských států, nebo aby tady museli platit jiné ceny založeno na místě sídla a taky se, mm, co se týče povinnosti společnosti prodávat přes hranice. Až budeme mm, sladěvat naše pozměňovací návrhy, budeme mít jasnější text. Důležité je potom vynucování dodržování práva. Musíme dělat taková pravidla, která budou také dodržit, hmatatelná a musíme také vytvořit jakési monitorování. A proto ten pilotní projekt, který už komise implementuje, je dobrým nástrojem. Co se týče rozhodného práva, no nemělo by smysl, aby obchodník, promiňte, opravuje se paní řečnice, o, Obchodník musí nakládat se spotřebitelem, jako kdyby to byl domácí spotřebitel, když ať je to všude na území Evropské unie. Já si myslím, že bychom měli stejně harmonizovat právo spotřebitele. Hmm, a abychom tady vůbec neměli mít žádný problém, jaké právo tedy aplikat v budoucnosti. A co se týče platebních metod, toto je mimořádně důležité abychom zabránili překážkám pro mikropodniky a malé a středně velké podniky, abychom jim nedávali tu povinnost, že musí mít všechny možné platební metody ve všech členských státech. Tam, kde prodáváte víc, můžete si vybrat víc a různé platební metody. Děkuji mnohokrát. Evelyn Gepard. Děkuji vám, paní předsedkyně Milaviky. Nejprve tě chci upozornit na to, že Martin Schutz eh, vůbec není členem tohoto výboru a právě proto tady nikdy nebyl, protože ani nikdy nedostal pozvánku eh, ale Anskron mm, eh, nahradil Jutu Steinru, která neměla čas přijít k nám, protože je koordinátorkou ve výboru pro zaměstnanost a tam se velice silně angažuje. To bych tedy jenom ráda uvedla na pravou míru No, protože vím, že všechno je také vysíláno po internetu, tak aby potom tady prostě nevznikl milný dojem. E, co chci říct si velice stručně je, je třeba zdůraznit, že se musíme postarat o to, aby nejenom podnikatelé z velkého jednotného trhu měli velké výhody a ty už mají, nebož aby z toho měli výhody také spotřebitelé. A tady se jedná o to, aby to rozkouskování Eh, které způsobují i velké firmy na trhu díky hranicím, které máme, měli bychom se postarat o to, aby tento jednotný trh fungoval i pro spotřebitele. A proto zcela jasně nesmí být spochybňován Řím 1, protože to je veliká ochrana pro spotřebitele právě proti těm velkým podnikům. A na to je třeba dávat pozor. Nelze spochybňovat to, čeho jsme dosáhli v pozitivním směru v Evropské unii. Děkuji, Evelyn. Děkuji ti za vyjasnění. To byl takový vtip, o který jsem se pokusila, ale dobře, že jsi to uvedla na pravou míru. A nyní Mark Tarabela. Mark Tarabela. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát. Jedná se o dosažení by váženosti eh, práva spotřebitelů, ale také poskytovatelů služeb. Eh, je třeba eh, samozřejmě pomoci i tvůrcům filmovým, aby jim bylo umožněna další tvorba. Je třeba možná vyloučit eh, audiovizuální služby, mm, je třeba zdůrazňovat zásadu teritoriality, aby se také chránila výlučnost práv a příjmy, které jsou generovány díly, proto aby mohli tvůrci pokračovat ve své tvorbě. Eh, co se týče toho, aby nebylo všechno drahé všude, tak pozor, pozor, tady to je riziko pro tvůrce. Ono to může být sympatické, prostě bránit, eh, tedy obhajovat přístup všech, všude, levně. To může být populární, ale může to být také zni- být zničující pro tvůrce. A konec konců také potom pro spotřebitele, kteří pak už nebudou mít volbu mezi rozmanitostí vytvářených děl, zatímco v Evropě právě jsme hrdí na to bohatství, které skýtá rozmanitost. Děkuji, že jste si mě vyslechla, paní předsedkyně. Morten Lockhart. Morten Lockhart. Děkuji. Já velice rád vidím, že ta zpráva a paní zpravodajka podnikly tak velký krok správným směrem. Je zde pár návrhů, které to ku podivu všem, že ano, dále posilují. Pokud se chceme zbavit toho neoprávněného geoblockingu, musíme zároveň zajistit splňování aktuálního právního rámce, například co se týká Říma 1 Bruselu 1 musí být naprosto křišťálově jasné, že toto nařízení samo o sobě neimplikuje, že ty obchodní činnosti se budou přesovat na jiný trh. Samozřejmě není možné od firm očekávat, že budou znát 27 nebo 28 specifických legislativ, pakliže na ty trhy necílí. To je jenom jedna věc, kterou jsem chtěl zdůraznit. Děkuji, paní Sehnalová. Děkuji za slovo. Eh, my na tomto výboru vždycky deklarujeme, eh, že nechceme rozlišovat v úrovni ochrany spotřebitelů mezi online a offline prostředím. Eh, takže já bych chtěla upozornit na dva pozměňující návrhy, které jsem podala a které reagují na situaci, kdy v Evropské unii občanům není garantován přístup ke zboží nejvyšší kvality. Jedná se o zejména pozměňovací návrhy 192, eh, který se týká nového úvodního ustanovení a pozměňovací návrh 369, eh, který stejným nebo odpovídajícím způsobem doplňuje článek 4. Eh, a protože si myslím, že znění toho úvodního ustanovení je poměrně dostatečně výmluvné a vysvětlující samo o sobě, tak si ho dovolím přečíst a zní takto. Toto nařízení by se mělo použít v případech, kdy obchodník inzeruje výrobek v několika členských státech jako totožný a současně v některých z těchto zemí záměrně snižuje kvalitu tohoto výrobku oproti ostatním zemím. To je všechno. Děkuji a děkuji za podporu. Děkuji, Marko Zullo. Děkuji, paní předsedající. E, ta e, rozprava ukazuje, že ten text není tak úplně jednoduchý, protože řeší celou řadu růz, různých aspektů, smluvní aspekty, otázku průmyslového vlastnictví a tak dále. A já bych rád znovu upozornil na otázku ochrany autorským právem. Myslím si, že je naprosto chybné řešit toto téma tady. My bychom neměli případy autorského práva v této legislativě vůbec řešit, protože tady to je návrh, který to vlastně vůbec neměl dělat. Možná ve finále totiž snížíme rozmanitost obsahu, pokud nebudeme opatrní. Takže neměli bychom měnit pravidla určující eh, příslušné soudy nebo eh, orgány pro řešení sporu, což je další riziko, kterému čelíme, tím, že dáváme ochranu spotřebitele nade vše. Je potřeba zajistit, aby všechny strany sporu byly chráněny a že budeme mít všechny potřebné pojistky. Protože tady například eh, by se mohlo stát, že nějaká malá firma řekne, že nechce prodávat mimo svůj členský stát. A občan jiného členského státu se eh, rozhodne koupit jejich zboží prostřednictvím nějakého, řekněme, nekalého způsobu. A může dojít ke sporu. A ten by pak mohl být velice nákladný pro tu malou firmu. A já si nemyslím, že to by bylo spravedlivé. Eh, děkuji, pan Šváb. Budu mluvit skutečně velice rychle, abych stihl říct si všechno. Ne, to si dělám legraci. Eh, rád bych mluvil o dvou věcech. Je zde několik milionů evropských turistů, kteří jezdí do zahraničí, nakupují tam a vůbec se nestarají o svá spotřebitelská práva, jsou zkrátka spokojenými zákazníci v zahraničí, ať už v Evropě nebo mimo ní. A není důvod, proč by eh, legislativa měla tuto možnost, která existuje v offline světě, v online světě nějak omezovat. Za druhé, mnoho východoevropských spotřebitelů a spotřebitelek se cítí jaksi ponechaných stranou. Eh, ten trh to nedělá, ale je to takový pocit, se kterým je potřeba něco udělat. Eh, komise navrhla eh, tento návrh, máme dvě možnosti. Buď sjednotíme nákupní právo, které bude všude stejné, což my jako EPP podporujeme, ale než tam dojdeme, potřebujeme jako nějaké meziřešení řešit geoblocking. A proto já bych rád, aby i ostatní z frakce viděli věc stejně strategicky jako my. Děkuji. Děkuji. To je tedy konec seznamu řečníků. Vím, že zpravodajka řekla, že proběhne celá řada schůzek stínových zpravodajů, takže prosím, abyste to řešili se stínovými zpravodaji právě na těch schůzkách. Řekla bych jednu, ještě jednu věc a pak máme eh, ještě dva body na pořadu jednání. Ano, děkuji. Eh, chci říct opravdu jenom jednu věc. Omlouvám se, já mám občas pocit, že jste mě vůbec neposlouchali, ačkoliv jsem mluvila velice pomalu. Marku a ostatní. Ten neaudi- neaudiovizuální obsah chráněný autorský práv. Je to neaudiovizuální obsah, takže nejsou to e, filmy, ale jsou to, je to třeba hudba nebo e-knihy. A za druhé, pouze pokud obchodník už má potřebná práva, takže my tady nenarážíme na autorské právo. Když už ta práva mají, tak by neměli geoblokovat. My nechceme nic měnit. Alespoň tedy to je můj návrh. Některé vaše pozměňovací návrhy jdou dál, ale já navrhuji to, že to bude pouze pro neaudiovizuální obsah a pouze tehdy, když už ten obchodník má ta práva, takže nemá geoblokovat. Některé ty návrhy, které jste předložili vy, jdou dál a na tom zapracujeme. Jsem si jistá, že dojdeme k rozumnému řešení. A já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce, že to takto extrémně jasně řekla. Děkujeme, protože tady v této oblasti je mnoho zmatků. Tak a tím se dostáváme k stanovisku Dity Charanzové Fintech, vliv techniky na budoucnost finančního sektoru. Představí zprávu a já předám předsednictví e, také Dytě tedy během diskuse, protože budu muset v celou odejít. Takže Dita Charanzová má slovo. E, děkuji, paní předsedající. Já se pokusím o stručnost. Myslím, že se mi to i podaří protože podívám-li se na pozměňovací návrhy, tak se zdá, že toto stanovisko má poměrně širokou podporu a že je přivítané ze strany kolegů eh, těch 59 pozměňovacích návrhů až na jeden nebo dva přidávali do toho návrhu jen samé nové a pozitivní věci. Některé návrhy SAD Eh, představují určitá rizika v oblasti fintechu a to takovým tónem, který jak jsem doufala, že by mohl být trošičku měkčí, ale chápu obavy eh, a budeme je řešit. Proto jsem se pokusila začlenit co nejvíce do kompromisních pozměňovacích návrhů a snažila jsem se zabránit jakékoliv duplicitě nebo opakování. Sekretariát vám, pokud vím, rozeslal kompromisní pozměňovací návrhy, nebo v pondělí, v sobotu, v sobotu, pardon, tak v sobotu. E, to pokrývá 23 bodů a nahrazují tedy, nahrazuje toto původní stanovisko. Dovolte mi schrnout pár klíčových aspektů celé věci. Za prvé vítáme růst fintechu, doufáme, že se v Evropě zabydlí, zdůrazňujeme, že fintech může být pozitivní jak pro eh, tradiční aktéry na trhu, tak pro nové hráče na trhu. Eh, Vítáme zřízení Fintech Task Force v komisi. Chceme, aby představila akční plán o fintechu a to ještě před koncem tohoto mandátu. Vítáme peer-to-peer -peer loans a crowdfunding. Eh, hovoříme o tom, že je potřeba zabraňovat podvodům a zneužívání. Co se týká standardizace, bereme na vědomí revizi regulačních technických standardů EBA, které zohlednili eh, i stížnosti tohoto výboru a já tu revizi vítám. Co se týká algoritmu, žádali jsme komisi, aby přeskoumala jakákoliv přidružená rizika u algoritmu, aby se zajistilo, že lidé budou vždy mít možnost pozměnit jakékoliv automatizované rozhodnutí. E, vítáme také myšlenku takzvaného sandboxingu, dokud uživatelé budou plně informováni, že jsou součástí takovéhoto pilotního projektu. Zdůrazňujeme potřebu bezpečnosti v kyberprostoru a v neposlední řadě v kompromisech řešíme také otázku ochrany osobních údajů a soukromí. Tolik tedy e, v e, jaksi letem světem. Já doufám, že to stanovisko přijmeme. Děkuji. Eh, já teď tedy předám předseda, předse, předsednictví, omlouvám se, že musím odejít. Eh, je to mediální věc. A jménem ECR chci říci, že jsem velice spokojená s postupem navrhovatelky a těším se na další spolupráci. Doufám, že ten eh, celkový tón, to celkové vyznění bude velice pozitivní, co se týká přínosu fintechu. Tak, teď tedy Eva Paunová. Děkuji, paní předsed... Eva, Evelyn Majdel, pardon. Děkuji díky, že můžeme vyslat tento jasný signál komisi pro vytváření prostředí pro fintech, který zajistí, které zajistí rovné podmínky, ale také dostatečnou legislativu a dohled na fintech, co se týká jak zavedených finančních institucí, tak nových aktérů na trhu, například startupů. Myslím si, že z toho, co jsem zatím viděla, že se vlastně všichni shodneme, že první krok je, že komise představí komplexní e, akční plán pro fintech, kde Eh, zajistíme větší předvídatelnost, zejména na, stránce, na, na straně regulace oblasti fintechu. To bylo zmiňováno opakovaně na všech schůzkách s fintechem, které jsem já měla. To zásadní pro jejich dlouhodobý rozvoj. A děkuji Dytě za velice dobře odvedenou práci při sepisování kompromisních pozměňovacích návrhů. Myslím si, že se všichni shodneme, že většina klíčových bodů eh, tam je zahrnuta, jak říkala Dita, Eh, bezpečnost v kyberprostoru, v online prostoru, eh, ochrana spotřebitele jako ústřední téma pro regulační rámec fintechu, role fintechu pro přístup k financování pro malé a střední podniky tím, že se rozšíří dostupnost půjček a zrychlí se proces půjčování peněz. Doufám, že i nadále budeme postupovat konstruktivně, abychom zajistili, že, nas, že naše stanovisko bude pak také zohledněno ve výboru ECON. Děkuji vám za pozornost. Děkuji Nikole Nanty. Děkuji, paní předsedající. Eh, klíčové v této debatě je co nejvíce snížit právní nejistotu v této oblasti a dosáhnout inovativního finančního ekosystému na evropské úrovni na základě jasných pravidel. První požadavek je, aby všichni naši občané a podniky, kteři, které přicházejí do sektoru fintech, aby tomuto sektoru důvěřovali. Jsem velice vděčný eh, navrhovatelce za návrhy a navržené kompromisní pozměňovací návrhy. Myslím si, že to jde celé správným směrem. Rád bych upozornil na několik pozměňovacích návrhů. Eh, jsou to mé pozměňovací návrhy, ale v podstatě je to dost podobné tomu, co říkali předřečníci za prvé je potřeba zavést horizontální akční plán pro fintech na evropské úrovni. Za druhé, spotřebitel musí být ve středu zájmu zde, musí být náležitě chráněn a musí být chráněna jeho osobní data, což je velice citlivé téma. Je potřeba zajistit vysokou úroveň transparentnosti a účinné nápravné prostředky. Rovněž je potřeba náležitě chránit digitální přeshraniční transakce a e, používání digitálních měn. E, výhoda, e, je potřeba zdůrazňovat výhody těchto systémů pro malé podniky a mikropodniky, je potřeba podporovat banky v tom, aby poskytovaly dodatečné úvěry. A pak je potřeba zajistit celou počítačovou síť. Už bylo řečeno, že je velice důležité, aby ta směrnice Eh, vstoupila v platnost co nejdříve, tedy směrnice MIS a blahopřeji k zatím odvedené práci. Děkuji. Děkuji. ECR, myslím, vyřešila Vicky Ford, teď tedy zelení, je zde někdo za zelené? Není. GUE? Ne. Eh, ještě někdo další, kdo by si chtěl vzít slovo? Ne. Dobře. Takže eh, podporuji to, co říkal Nikola, jdeme správným směrem a doufejme, že to stihneme schválit. Co? Nejdříve všichni, myslím, znáte harmonogram, takže hlasovat budeme 21. března. Děkuji vám a jdeme na další bod na pořadu jednání a to je... Which is interconnectivity for growth. Budeme hovořit o počítačové propojenosti, která má zaručit růst, konkurenceschopnost a soudržnost. Evropská gigabitová společnost a 5G a požádám rovnou zpravodaje, kterým je pan Ostudio López, Studios White. Děkuji paní předsedkyně, paní předsedající. Ponente se na sombra como recordaréis, el 6 de febrero hemos discutido. Děkuji mnohokrát. Víte, že s kolegy jsme to tady již diskutovali mm, eh, v rámci lepší soudržnosti. Mm, a tato zpráva se týká tady 5 giga a mm, já eh, velice rád jsem uvítal prostě to otevřen, to, to otevřenou atmosféru při diskuji eh, s kolegami, s kolegy, pardon. Máme 83 pozměňovacích návrhů tak já se svými kolegy z EPP jsem předložil 17 takových návrhů, které vlastně ještě doplňují, dodávají určité body. Kromě těchto pozměňovacích návrhů, které předložily i další politické skupiny. A, no, já udělám analýzu. Myslím si, že máme velice dobrý základ pro nalezení dobrých kompromisních návrhů zhruba 75 pozměňovacích návrhů se snaží vytvořit mm, co nejlepší podmínky, aby 5 giga se mohlo stát realitou v Evropě. Dal jsem instrukce kolegům, aby i dnes eh, prostě obíhali stínové návrhy, pardon, návrhy mezi stínovými zpravodaji, abychom si mohli stále ještě doplňovat informace. E, také jsme diskutovali o lepším spojení venkovských a městských oblastí, ale já si myslím, že tady nám nepřísluší, abychom definovali technologie. Ale není špatné, připomenout, že právě ta spolupráce v rámci 5 giga závisí na spolupráci veškeré infrastruktury, satelitů, poskytovatelů, teleslužeb a tak dále, kde jsou nezbytné investice pro 5G. Tím chci říci, že Infrastruktura může být instalována, mohli bychom snadno se pohnout směrem k 5 giga prostřednictvím satelitů s příslušnými licencemi, abychom mohli dosáhnout toho, že ta roztříčenost digitální bude překonána. Ale proto je nezbytné složit PP, čili soukromé a veřejné investici. Naší rolí musí být vytvořit rovnost podmínek, abychom zabezpečili eh, příslušný právní rámec překonávající překážky. Na to bych rád ještě jednou upozornil. Připomněl bych rád, že pracujeme samozřejmě proto, abychom zlepšili postavení našeho spotřebitele a abychom dodali nový impuls jednotnému trhu, samozřejmě s cílem vytvoření soudržnosti, nových pracovních příležitostí, nového bohatství. A rád bych eh, udržel ve zprávě tři body. Za prvé prostě zdůraznění té technologické revoluce. Za druhé, že jsme ve zásadním bodě před další strategií v Evropě a za, čtvr, za třetí čekáme na akční plán komise. Evropská společnost 5 giga bude znamenat lepší začlenění a fungování digitálního trhu, protože vysokorychlostní síť může sebou přinést také hospodářský růst. To bude znamenat efektivitu rozvoje všech technologických služeb, ale samozřejmě je třeba tady mít kontrolu, ale uvědomit si tu obrovskou výhodu, kterou poskytují tyto technologie. Ustanovení internetu je třeba, aby se všechno přizpůsobilo těmto novým technologiím, abychom měli ten takzvaný internet věcí. A znovu zde říkám, že jsem přesvědčen o tom, že soukromý trh by měl zaujmout nový postoj v této oblasti je nezbytné urgentně přistupovat k rozvoji 5 giga technologií, aby se konečně překonaly ty překážky a roztříčenost, které brání v inter interoperabilitě, protože my se zasazujeme za obchod bez překážet. A proto tedy Akční plán komise pro 5 giga technologií skýtá potenciál pro vytváření dvou milionů pracovních příležitostí, ale podaří se nám dosáhnout rostoucího dynamického trhu a plného uskutečnění jednotného digitálního trhu prostřednictvím této technologie, která je rozhodující pro vytváření nových kvalitních pracovních příležitostí. Děkuji mnohokrát za všechny pozměňovací návrhy, a jak už jsme dělali v celé řadě jiných zpráv, budeme samozřejmě pokračovat na práci nad pozměňovacími návrhy, abychom nalezli rozumné kompromisy. Děkuji. Děkuji, Antonio. A nyní za jednotlivé frakce nejprve Nikola za SAD. Děkuji za slovo. Ehm, pan Sergio Kutieres eh, není přítomen, takže mě požádal, abych přečetl jeho komentáře. Já jsem to trošku zkrátil, paní předsedající, vzhledem k tomu, že nemáme dost času. Takže možná to nebude tak úplně kompletní, jak by to byl býval kolega rád řekl, ale máme omezený čas. Za prvé, většina pozměňovacích návrhů, které předložil zpravodaj a většina těch, které předložili stínoví, se mi zdají dobré a jsou dobrou základnou pro konsensus je, nebo má frakce má čtyři priority. Za prvé, výhody této technologie eh, mohou přinést jednak další rozvoj internetu věcí, <clears throat> ale technologie 5G má mnoho dalších výhod a dalších věcí, které přinese pozitivních, mm, které souvisí to s její rychlostí, například eh, využívání v autonomních vozidlech, videokonference, což bude dobré nejenom pro spotřebitele, ale i pro malé a střední podniky, pak také vysokorychlostní internet. Druhý bod, investice. Samozřejmě, pokud chceme dosáhnout cíle hmm, eh, do roku 2025 dosáhnout konektivity, potřebujeme konkurenční prostředí a musíme také zaručit rychlé propojení eh, a rychlou, velkou rychlost. Musí tam být k tomu eh, příslušná infrastruktura, takže my voláme po větším množství prostředků na příslušnou infrastrukturu. Pak je zde ambi- a také chceme ambiciozní plán financování 5G. Musíme využít synergie stávajících fondů, také podpořit soukromé financování i eh, soukromoprávní partnerství PPP. Chtěli bychom dále požádat poskytovatele, aby více investovali do infrastruktury, aby zlepšili propojenost i venkovských oblastí a aby také dále zlepšovali pokrytí technologiemi 5G. Za třetí, pokud chceme odstranit eh, digitální průrvu, tak mm, musíme plnit eh, cíle konektivity je tedy důležité tu technologickou digitální průrvu eh, odstranit. Za čtvrté, musíme eh, aktivně podporovat normalizaci technologie 5G, aby se zabránilo roztříštění trhu a vytvoření různých eh, překážek, které by potom zabraňovaly interoperabilitě. No a nakonec bych chtěla pohovořit o svých pozměňovacích návrzích, které podporují Eh, novátorství je to třeba speciální Wi-Fi pro 5G v návrhu 25. Za EKR zde nikdo není, takže za ALDE Morten, prosím, děkuji, paní předsedající. Tak už teď mm, máme technologie, které nám přináší spoustu možností, ale teď chceme, abyste byli 5G technologie a chceme, aby z nich měli co největší přínos spotřebitele i firmy. Žádáme akci na celoevropské úrovni, protože jinak nás svět předběhne. Já mám pozměňovací návrhy, které chtějí, aby to všechno přineslo co největší prospěch spotřebitelům i firmám ve všech částech Evropy. Myslím si, že musíme stavět partnerství mezi eh, poskytovateli a příslušnými Eh, odvětvími, jako je třeba zdravotnictví, média nebo ehm, zábavní průmysl. Pak je také důležité včasně eh, přijmout Evropský telekomunikační kodex. Musí tam být rovněž nutnost třeba zaručit přenositelnost. Eh, nesmíme ten návrh přetížit našimi přáními, ale myslím si, že už teď jako IMKO bychom měli vyslat jasný signál. Nakonec si myslím, že dosáhneme dobrých kompromisů a velice děkuji za spolupráci na této věci. Děkuji. Ještě další? Mají zájem o slovo? Pokud ne, tak eh, ještě dám slovo Antonovi, pokud má zájem. No, jenom jsem chtěla říci, že co se týče Serge Gutierrese, Samozřejmě jsem se zaznamenal ty čtyři body, mm, specificky zmiňoval případ článku 25 a já to vidím velmi pozitivně, ještě to začleníme do jednoho z pozměňovacích návrhů. A co se týče zbytku, dovolte, abych poděkoval ehm, eh, všem za příspěvky a za podporu. A samozřejmě spočuje, eh, eh, vypracujeme kompromisní návrh, jak budeme chtít všichni. Děkuji. Ano, chci připomenout kolegům, že budeme hlasovat 21. března. Tak, to je všechno. A to také zakončilo naší dnešní schůzi. Jenom vám připomenu, že naše příští zasedání je 13. března v 7 hodin. To je všechno. Krásný večer. Naschledanou.